So, liebe Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na odpoledním pokračování zasedání našeho výboru. Jsem velmi potěšen, že mohu přivítat španělskou ministrní zdravotnictví paní Trinidad Jiménez v našich řadách a srdečně vás vítám ve výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu. Zdravotnická politika je veliká velká součást naší činnosti a španělské předsednictví si pro následujících šest měsíců přece vzalo velkou činnost. I my máme v plánech mnoha témata, o kterých budeme předkládat zprávy, částečně legislativní zprávy a také eh, jiné dokumenty parlamentu. Takže ještě jednou vás srdečně vítám. Máte před sebou výbor velmi motivovaný, velmi angažovaný pro otázky zdravotnické politiky a máte slovo asi na 10 minut na úvod a už vidím, že se hlásí mnoho eh, poslanců a bude předkládat otázky. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych vás, dámy a pánové, srdečně pozdravit a chtěla bych vám také srdečně poděkovat za přátelské přijetí v Evropském parlamentu. Je mi velkou ctí a důvodem pro uspokojení moci s vámi dnes hovořit v tomto výboru pro zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost potravin. Při této příležitosti bych vám chtěla předložit eh, velik hlavní body eh, naší politiky je mi zadostí učiněním zde hovořit eh, také proto, že Evropa je světa díl, který eh, je eh, veden eh, velkou ideou, stejně jako Španělsko. A z této z tohoto pohledu eh, přebíráme předsednictví s velkou odpovědností a nadšením. Jsme si vědomi eh, výzev, eh, které před námi budou stát. Tím, že začíná platit Lisabonská smlouva, začíná nová etapa pro Evropskou unii. Ale my důvěřujeme v to, že se nám podaří uzavřít náročný, ambiciózní program, který jsme vypracovali podle nové nového eh, systému eh, tří předsednictev s Belgií a Maďarskem. Vycházíme z kooperace a z velké odpovědnosti. Španělské předsednictví, dámy a pánové, eh, má v plánu zasadit se za silnou, spojenou, efektivní, integrovanou, solidární Evropu. V oblasti zdravotnictví toto znamená, že budeme ještě prohlubovat společné hodnoty a zásady, které sdílíme. Eh, jsou to zásady, eh, které povedou k tomu, aby eh, naše zdravotní systémy byly přizpůsoby potřebám občanů a pacientů. Tyto společné hodnoty a zásady, které jsou v prohlášení Rady v červnu 2006, se stanou eh, hlavním eh, motivem naší činnosti. Chtěli bychom eh, všechna tato témata eh, také eh, realizovat eh, ta témata, která jsou důležitá pro naše zdravotnictví. Jde o solidaritu, rovnost a dobrý přístup k bezpečné zdravotní péči vysoké kvality. Jde přitom o vytvoření společného prostoru pro zdraví v Evropské unii. A my jsme přesvědčeni o tom, že toto jsou prvky prvky velmi významné eh, pro eh, harmonický a koherentní eh, vývoj nejrůznějších zdravotních systémů v Evropě. Navíc je nutné zohlednit také ten vývoj, který ovlivnil naši společnost v posledních deseti letech silně. Mám na mysli demografické změny. A to proto, že žijeme v Evropské unii, kde rychle populace stálne a má vysoké nároky. Eh, Tím eh, také máme větší výskyt chronických eh, onemocnění. Také výzkum však pokračuje a dosahuje velkých pokroků, což nám umožní zlepšit kvalitu zdravotní péče. Na tomto základě jsme tedy e, vypracovali ambiciózní program a jde o e, e, zvýraznění a zdůraznění parametrů. Jde také o e-health a o téma transplantace orgánů. Chtěla bych ještě jednou zopakovat to, co jsme přislíbili. Chceme se zasadit pro konsenzus, za konsenzus konsenzus všech členských států a sice ohledně směrnice o přeshraniční zdravotní péči pro pacienty. V následujících dnech se chci setkat s příslušným komisařem a za eh, španělské předsednictví chci eh, prosadit tento program. Dámy a pánové, jsme toho názoru, že inovace ve zdravotnictví a také dodržování eh, parametrů pro péči o zdraví a vyrovnávání rozdílů eh, musí být eh, strategickým cílem Evropské unie. A proto eh, neformální radu ministrů 22. 23. dubna v Madridu budeme soustředovat na téma inovace ve zdravotnictví. Předtím ještě se uskuteční přípravná expertní konference. Dále jsme také svolali konferenci ministrů, kde mají být stanoveny nové eh, impulzy eh, pro e-health a sice 16. a 17. dubna. Eh, třetí, pardon. Eh, přitom jde o to, aby inovace, kvalita a eh, koherence našich zdravotních systémů byly zaručeny. Jsem si jistá tím, že se nám podaří se dohodnout na tom, abychom stanovili tuto osu e-health jako hlavní strategii a e, také pro dosahování e, vysokých e, úrovní řízení ve zdravotnictví. Chtěla bych však také uvést náš společný cíl a sice novou evropskou strategii v oblasti eh, transplantaci orgánů. A nejde přitom jenom o stanovení společných prvků, ale také o prosazení nejlepší praxe eh, v oblasti péče, terapie, eh, tak jak se vyvinuly v jednotlivých členských státech. Španělsko by chtělo eh, uplatnit své zkušenosti v této oblasti. Máme takový model eh, pro eh, dárcovství a transplantaci orgánů, který vychází ze solidarity, rovnosti, kvality, konherence a vysoké úrovně péče. Znamená to tedy, že žádný občan nesmí být diskriminován v souvislosti s transplantací kvůli svému bydlišti nebo původu. Koherence to znamená, že potřebujeme koordinovaný systém, který bude centrálně zpravován a e, na tomto systému se zúčastní všechny regiony naší země. Kvalita. To znamená, že tento model e, bude nabízet každý rok e, parametry centry eh, excelence a inovace. Eh, zde se nám podařilo všechny relevantní vědecké eh, výsledky zahrnout do tohoto modelu. Chceme se také postavit novým význam, jako je eh, transplantace intravivos anebo transplantace eh, částí obličeje. S velkou pozorností eh, jste sledovali náš systém, náš model. Také jsme na toto téma zavolali novou konferenci asi 23. 3. Bez pochyb eh, budeme moci společně dosáhnout toho, aby tato směrnice začala velmi brzy platit. I vy na tom již pracujete, eh, debatujete o tomto tématu a já vám za to již nyní děkuji. Španělské předsednictví se bude velice zasazovat o to, abychom dosáhli u tohoto tématu nutného koncensu, aby bylo možné dohodnuté záležitosti prosazovat. Kromě této strategie bych se ráda zmínila o několika dalších prvcích, které jsou v programu našeho předsednictví a za jejich uplatňování se budeme velice angažovat. Co se týče oblasti léčivých přípravků, chtěla bych říci, že budeme pokračovat v práci, kterou zahájila předchozí předsednictví Česká republika a Švédsko. Je to revize eh, balíčku léčivých přípravků a zejména příslušné nařízení týkající se padělaných eh, léčivých eh, přípravků a farmakovigilance v prvém pololetí 2010 chceme dosáhnout první dohody při prvém čtení. Máme neformální kontakty se zpravodaji, eh, kteří vypracovali v Evropském parlamentu příslušné zprávy a jsem přesvědčena, že společně dospějeme k adekvátním právním textům a budeme mít vždy na paměti posílení bezpečnosti léčiv. Za druhé, v oblasti bezpečnosti potravin se španělské předsednictví zaměří v podstatě na to, aby byl realizován specifický program pro legislativy pro spotřebitele, který byl již eh, zahájen za švédského předsednictví. Dále chceme také propagovat opatření Evropské strategie nakládání eh, s eh, výživou, s obezitou z roku 2007. V návaznosti na to chceme také přihlédnout k usnesení tohoto parlamentu o opatření k prevenci kardiovaskulárních chorob. V radě chceme proto předložit návrh na snížení spotřeby eh, látek, které ohrožují zdraví. Dále klinická kvalita zlepšení zlepšení eh, péče a léčby, zejména u přenosných nechronických onemocnění. Týká se to zejména kardiovaskulárních oblastí a také oblasti duševního zdraví. Naším cílem je prosazovat po celé Evropě osvědčené postupy a k tomu patří i sociální služby pro pacienty a jejich rodiny. Chceme tak zlepšit kvalitu jejich péče v celé Evropské unii. Dále jsme připravili i další aktivity na posílení bezpečnosti pacientů. Týká se zejména e, vzniku infekcí ve zdravotnictví, e, týká se to antimikrobiální rezistence a boji e, proti AIDS. Dámy a pánové, jak jsem již řekla, jedná se opravdu ambic- o ambiciozní program. Náš program je naplněn celou řadou aktivit a společných setkání je ambiciozní, protože eh, pokládáme Evropu za inovativní, která se chce dobře připravit na výzvy budoucnosti. Evropa, která klade podstatný důraz na eh, rovnost v kvalitě života. Doufáme, že budeme moci těsně spolupracovat s Evropským parlamentem. Doufáme, že se nám podaří využít té jedinečné příležitosti, kterou nám skýtá Lisabonská smlouva a kterou začíná začínáme realizovat, aby byla Evropská unie účinnější a relevantnější pro své občany. To musí být naším cílem. A věřím, že vy představujete hlas téměř 500 milionů občanů, a že sdílíte můj názor na to, že lidé musí být hlavní osou kolem níž se točí naše veškerá práce. Můžete počítat eh, s mou maximální ochotou vstoupit eh, dialog kdykoliv a kdekoliv, tedy v mé zemi i zde. Eh, chtěli bychom vám přislíbit institucionální lojalitu, k tomu se zavazuji. Naše předsednictví je ochotno spolupracovat. Děkuji vám za spolupráci, děkuji vám za pozornost a pane předsedo, teď s radostí zodpovím eventuální otázky. Děkuji vielen Dank. Velice vám je děkuji, paní ministrině. Jiménez za vaši přednášku. Je to vaše první vystoupení ve výboru Evropského parlamentu. Bylo to opravdu angažované vystoupení. Vidím, že španělské eh, předsednictví je opravdu velice ambiciózní a že si dalo na pořad jednání velmi mnoho témat. Jsem eh, velice rád, že směrnice o přeshraniční zdravotnické péči zůstala ve vašem programu, protože eh, mnoho milionů lidí v Evropě si od toho velmi mnoho slibuje, zejména zejména ti, kteří žijí v příhraničních oblastech a doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Máme tu velmi mnoho diskuzních příspěvků. Začnu s koordinátory. Pokud je to možné, máte tři minuty, protože máme velice plný program. Jako první je Petr Líze. Děkuji paní předsedkyně. Přesto budu dále pokračovat v Němčině. Vítejte v parlamentu. Tři body, které se týkají transplantací, to je opravdu velice dobré, že se tím budete zabývat. Španělsko není, eh, myslím, eh, víte, pouze v eh, kopané, ale i tedy v transplantacích orgánů, tedy se můžeme mnohé přiučit. Máme speciální body v článku 18, o tom se vede diskuze a víte, že náš zpravodaj navrhuje změnu. Sice chceme být všichni stejně dobří jako Španělsko, ale Nemusíme eh, kopírovat stejný styl, abychom byli úspěšní jako eh, ve fotbale. Jsou tu jistě eh, některé struktury, které můžeme skopírovat, ale některé, které nechceme odstranit. Doufám, že to již uznali v tom neformálním dokumentu. To je k tomu článku 18. Kritičtější je diskuze k článku 13 a 15 směrnice o dárcovství orgánů. Týká se zásady bezplatného dárcovství dárcovství. Eh, slyšel jsem, že právní služba rady eh, má určité výhrady vůči návrhu komise. Chtěl bych vás ještě jednou vysloveně podpořit, abyste eh, sledovali linii komise. Stejnou linii vždy zastával i parlament. My máme také právní službu a komise má také právní službu. A dospěli k jinému závěru než rada. Dovolte, abych to zhrnul. Jistě, tady nemůžeme upravovat, co chceme, nemůžeme nemůžeme libovolně zasahovat do kompetencí členských států a je dobré, když se na to rada někdy podívá kriticky, ale poněkud technokratická pozice právní služby, která říká ochrana eh, dárce nás nesmí eh, zajímat, eh, nezní moc přesvědčivě. Jistě kompetence máme jenom v dílčí části zdravotnictví nebo zdraví, ale e, nemůžeme si, že je e, směrnice e, v pořádku, když je orgán e, v pořádku, ale e, příjemce zemře. Ochra, E, se e, může řešit pouze e, v členské zemi. Takže bych vás chtěl požádat, abyste trvali na své linii krátce k pacientům. Říkáte, že si přejete vytvořit Europa fuerte, silnou Evropu a pak musíte svou pozici změnit. To bych chtěl říct si zcela jasně. jasně pokud budete trvat na dosavadní pozici, tak to předsednictví nebude úspěšné. A poslední bod se týká farmakologie farmakologického balíčku. Máme také rozdílné názory na téma informování pacientů, ale měli bychom pracovat konstruktivně, navrhovat, jak můžeme pacienta lépe informovat a e, nejenom zamítat návrhy. E, musíme e, předložit prostě něco lepšího na stůl a nejenom sdílet skepsy. Děkuji. Blahopřeji vám k základním znalostem španělštiny. Slovo má paní Dagmar Rodberen. Děkuji, paní Jiménez. Já jsem vám pozorně naslouchala a velice se mi líbilo, co jste říkala, že chcete zajistit eh, bezpečnou a kvalitní zdravotnickou péči, společný prostor v Evropě hodnoty a zásady jak eh, naše systémy budou reagovat na potřeby pacientů, chcete podporovat a jak chcete odbourávat nerovnosti. Toto vyjádření se mi opravdu líbilo. Ráda bych předeslala, že se vaše funkce nyní změnila. Eh, v dosavadních pracovních skupinách v radě jste byli jedním ze 27 členů. Mohli jste zastávat politiku, která je možná eh, národní politika. Teď má máte předsednictví v radě a to víte, musíte být eh, takovým eh, eh, upřímným zprost zprostředkovatelem v Evropské unii. A jako se Španělsko doposud v pracovní skupině chovalo a vystupovalo k různým tématům, pan Líze to naznačil decentně, tak to již nebude možné. Dovolte, abych e, se zejména zmínila o těch tématech, kdy Španělsko není mezi předními zeměmi. Jistě chápu, že vyzdvihujete e, transplantace orgánů, e, kde máte dobré výsledky výsledky, ale jsou tu některé oblasti, které jsou méně důležité pro Španělsko, ale pro nás ano. A to je zejména oblast přeshraniční zdravotnické péče. Náš předseda dělal, jako kdyby to byla jedna z vašich priorit, ale to bych ráda slyšela z vašich úst. Ráda bych slyšela od vás, zda toto téma je pouze na papíře, který snese všechno, a, e, nebo zda e, se tomu chcete ve svém předsednictví věnovat. První čtení se konalo v dubnu 2009, což bude e, záhy už rok. A víte, že tu jsou judikáty Evropského soudního dvora, který jasně říká, že pacienti mají e, právo pohybovat se po Evropské eh, unii jako pomeranče nebo jako bankovky. A vaším úkolem je to naplnit eh, substancí. To, co říkáte, to se k tomu hodí. Společný prostor pro zdraví. Přesně to si přejeme. O detailech jistě můžeme ještě jednat. Já respektuji, že pocházíte ze země, kde není samozřejmá volba lékaře. Já jsem zase ze země, kde je to základní právo zvolit si lékaře. To jsou detaily, o kterých můžeme hovořit, ale vy to nemůžete říkat. Vy teď nejste v prvé řadě Španělka, ale jste eh, v předsednictví předsednictví rady a ráda bych od vás slyšela, jak se postaráte o to, aby se rozvíjela legislativa o přeshraniční zdravotnické pomoci. Co v tomto ohledu učiníte? A nebo eh, se bude Španělsko nadále chovat jako dříve, že toto téma by nejraději odsunulo? Vkládám ve vás velké naděje a doufám, že se nesklamu. Ja, klare Anspr- Ano, jasná otázka. O tématu, o kterém se v parlamentu hodně diskutovalo, ale o kterém nebylo konečně rozhodnuto. My věříme, že to eh, rada udělá. Antonia Parnvanová. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji, paní ministrině. Vy jste nádherně přednesla vaše priority a já bych vám přála, abyste s ohledem na své ambice a svoji profesionální schopnost byla komisařkou pro zdravotnictví Evropské unie. My jsme zde bojovali dlouhá léta s otázkou subsidiarity, pokud jde o zdravotnictví. Já vám gratuluji. Vy jste začala s potřebami pacientů, vy jste hovořila o přístupu k bezpečným léčivým prostředkům. Vy jste hovořila o špičkových centrech, ale my všichni víme, jak je těžké prosadit něco oproti radě, proti členským státům a víme, jak moc se členské státy snaží bránit své národní systémy. A to často na úkor toho, co očekávají pacienti. Já bych se chtěla zeptat, jak chcete přesvědčit své kolegy, tedy ostatní, ostatní ministry z členských států, aby podpořili směrnici o přeshraniční zdravotní péči a také Jakou legislativu byste chtěla podpořit, pokud jde o bezpečnost a kvalitu? Už jste provedla nějaká vyjednávání, předběžná vyjednávání? A budete se snažit také získat podporu belgického a maďarského eh, předsednictví. Eh, já eh, vidím, že vy máte jenom 6 měsíců, máte velice ambiciozní plán, takže prosím vás, bylo by lepší stanovit to, čeho je možné dosáhnout na evropské úrovni během 6 měsíců. Děkuji, Karl Schlitter. Děkuji paní ministrině za vynikající úvod. Jsou zde eh, tři záležitosti, které mě znepokojují. Eh, je to otázka vyšší eh, transparentnosti ohledně eh, vedlejších eh, účinků eh, léčivých přípravků, což je součástí balíčku farmakovigilance. Je velmi důležité zajistit informace pro pacienty. A dále když se jedná o REACH, tak máme před sebou mnohé státy, které nejsou spokojené s definicí nebezpečných látek a bylo by nutné toto ještě zohlednit. Eh, bylo by také zapotřebí některé procesy ohledně schvalování zohlednit a to v souvislosti s eh, oblastí životního prostředí a zdravotnictví. Eh, pan komisař má takovou tendenci vše směšovat, ale chceme-li mít zdravé obyvatelstvo, pak je nutné zdůraznit prevenci a bylo by tedy vhodné v této oblasti mnohé koordinovat. Čili eh, ony aspekty zdravotnictví a životního prostředí je nutné koordinovat. Eh, dále také eh, strategie na snížení spotřeby soli. Zde byla provedena studie v Evropském parlamentu, která ukazuje dopady Eh, myslím, že nejúčinnější je právě snižovat spotřebu soli eh, v oblasti prevence. A eh, chci se tedy zeptat, zda se obrátíte na radu v této oblasti. Děkujeme. Dále Marisa Matias. Děkuji, pane předsedu. Vítám vás, paní ministrině. Já jsem pozorně poslouchala vaši přednášku a vaše slova. Byla jsem velmi potěšena. Naslouchala jsem vašim prioritám a také tomu, pokud jde o sociální parametry v oblasti zdravotnictví. To se mi velice líbilo, že se na to chcete soustředit. Já mám ale několik otázek. Jedna z priorit, jak jste řekla, je balíček týkající se léčivých přípravků. Zde se jedná především o falšované léky a o otázku farmakovigilance. Já jsem zpravodajkou pokud jde o falešné léčivé přípravky. A my jsme vedli rozhovory také se zástupci vašich vlád. A já musím říci, že postoj rady mi ještě není úplně jasný. A proto bych se vás chtěla zeptat, o co jde. Jde o to, zda Prodej léčivých přípravků na internetu by měl být zahrnut eh, do regulace, protože internet je místem, kde bývá nejvíce eh, prodáváno padělaných léčivých přípravků. Bylo by eh, problematické to veřejnosti vysvětlit, pokud bychom internet nezahrnuli. Také jste hovořila o chronických nemocích, o vyšší průměrné délce života a tak dále. Existuje zde jedna chronická choroba, kterou jste nezmínila. Jedná se o cukrovku. V Evropě máme 32 milionů lidí, kteří trpí cukrovkou, což je velké procento evropské populace. A Nemáme ale žádné specifické strategie boje proti cukrovce. Máte v této oblasti nějaké konkrétní představy? Možná bycho, byste nám k tomu mohla něco říci. Děkuji, François Krostet. Merci, euh, monsieur Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já se vrátím k eh, tématu, které je pro mě velmi důležité. Já jsem zpravodajkou o směrnici o přeshraniční zdravotní péči a někteří kolegové již hovořili o tomto tématu. Eh, my víme, že Španělsko hrálo negativní roli a to v prosinci. Eh, vy jste ve své kompani byli proti této směrnici a snažili Snažili jste se přesvědčit další členské státy eh, o své pozici a to vedlo nakonec k neúspěchu eh, v oblasti dohody, na kterou my jsme čekali eh, netrpělivě. Eh, vy jste se zmínila o tom, že chcete dosáhnout koncenzu eh, v této směrnici a také si položím eh, otázku, jak je možné se snažit o koncenzus, když jste ve své kampani postupovali proti této směrnici. Když říkáte, že chcete dosáhnout souladu, tak si musíme upřesnit některé záležitosti. V dané směrnici jsme zastup zastupovaly eh, minimální požadavky eh, a eh, to také v souvislosti s Evropským soudním dvorem. My v Evropském parlamentu bychom však chtěli, abychom mohli rozhodnout o této záležitosti spíše než Evropský soudní dvůr. Ohledně této směrnice jsme chtěli postupovat konsenzuálně a vy jste to zablokovali. Chtěla bych se proto zeptat, co chcete udělat konkrétně a nechceme zde jenom nějaká prohlášení a eh, hezké eh, věty. Eh, aby, prosíme tedy, abyste nám řekla, co s tímto textem chcete udělat. Jinak bychom museli počkat na belgické předsednictví, abychom mohli postoupit, přičemž na tento text čeká nejenom Evropský parlament, ale všichni pacienti. Eh, Děkuji. Ještě Andris Perejo a poté bude moci paní ministrině odpovědět na první kolo otázek. Gracias, señor presidente. Señora ministra, eh, yo quería felicitarle por la concisión. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, chtěl bych vám pogratulovat k vaší prezentaci a k tomu, že jste řekla, že zdraví není jenom právo a občanů, ale je to také něco, co se týká rovnosti mezi občany. Hovořila jste o důležitých otázkách, jako je například transplantace orgánů a hovořila jste také o důležitosti e-health. Já mám otázky týkající se těchto témat. Co si myslíte o vytvoření karty pro dárce orgánů na úrovni Evropské unie. Hovořila jste také o e-health, o elektronickém zdravotnickém systému a o jeho důležitosti. Já bych rád věděl něco více o tom, co španělské předsednictví udělá, aby v této oblasti začaly ministři více spolupracovat. Doufám, že budete mít konkrétní odpovědi. Takže to byla celá řada otázek. Předávám slovo ministrini. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji, vážení poslanci, za vaše otázky. Na začátek bych chtěla jednu věc ujasnit. Španělsko je předsednickou zemí. Jedná se o předsednictví Evropské unie. A my jsme si vědomi toho, že zastupujeme všechny členské státy a víme, co tato pozice znamená. A vy to určitě uvidíte během toho, jak budeme provádět svoji práci. My zastupujeme vůli všech členských států a to je důvod, proč se snažíme o koordinaci všech iniciativ. A společně také s Belgií a Maďarskem v rámci předsednického tria. Spolupracujeme také s ostatními členskými státy v Radě v různých sestavách rady. Nyní ke konkrétním otázkám. Pokud jde o přeshraniční zdravotní péči, já jsem řekla ve svém projevu, že se budeme snažit dosáhnout dohody. A to je něco, čeho se budeme snažit dosáhnout. A Španělsko není proti eh, této směrnici obecně. My jsme pouze byli proti některým principům. Je nutné si uvědomit, že zdravotnictví je veřejným statkem. Je zcela zásadní zajistit bezpečnost pacientů a zajistit kvalitu přeshraniční zdravotní péče. To znamená, že jsme eh, chtěli a umožnit pacientům, aby a mohli v rámci přeshraniční zdravotní péče dosáhnout kvalitní zdravotní péče, aby se mohli vybrat. Chceme zajistit, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná v rámci veřejného systému zdravotnictví. A měli jsme pocit, že je třeba být ambiciozní při přípravě legislativy návrh, který jsme měli v radě, vedl k tomu, že jsme měli pocit, že je to něco, co už bylo pokryto a v nařízeních týkajících se sociálního zabezpečení. My jsme chtěli něco ambicioznějšího a my hodláme i nadále pracovat konstruktivním způsobem v duchu spolupráce. A chceme spolupracovat také s vámi pro dobro občanů, abychom zaručili bezpečnou a kvalitní zdravotní péči pro občany. Zdravotnictví e, není jenom nějaké zboží, je to veřejná služba. A to je náš přístup. V tomto duchu budeme i nadále pracovat. A samozřejmě e, rádi uslyšíme na názor nového komisaře na toto téma. Nyní pokud jde o směrnici týkající se transplantace orgánů. My se domníváme, že transplantace by eh, měla být eh, bezplatná a je nutné chránit anonymitu dárců. Je třeba zajistit, takový eh, model dárcovství, který jasně bude poskytovat ochranu dárcům. V tomto směru už jsme dosáhli mnohých úspěchů. Myslím si, že byla odvedena velice dobrá práce. Eh, má smysl v tomto směru pokračovat, protože zde už máme velice kvalitní základ, který se soustředí na ochranu eh, dárců. Pokud jde o balíček týkající se léčivých přípravků, a v této oblasti už jsme také hodně pokročili, pokud jde o padělané léčivé přípravky a farmakovigilanci. Nemáme stále ale ještě schodu, pokud jde o informace pro pacienty nebo spotřebitele. Budeme pokračovat eh, v naší práci na těchto dvou směrnicích i nadále. A tedy na směrnicích týkajících se farmakovigilance a padělaných léčivých přípravků. V poslední době bylo eh, dosaženo výrazného pokroku a v tomto směru chceme pokračovat. Nyní transparentnost a farmakovigilance. Souhlasíme s tím, že se musíme snažit dosáhnout více transparentnosti pro občany. A pokud jde o možné účinky eh, léčivých přípravků, všechno, co zajistí bezpečnost spotřebitele, je nesmírně důležité. A pokud jde o sůl, a to je věc, na které jsme skutečně tvrdě pracovali. Dnes proběhlo setkání, kde a většina členských států dosáhla dohody. Je zde jenom několik menších problémů. A budeme schopni tuto iniciativu odsouhlasit podle očekávání v červnu. Je to tady iniciativa týkající se množství přijímané soli a rizika kardiovaskulárních nemocí. A dále, pokud jde o bezpečnost potravin, a my budeme čekat na to, co řekne Evropská, Evropský úřad pro bezpečnost potravin a odpovídající panel s ohledem na nařízení z roku 2003. A poslední bod e-health, předsednictví, a bude pokračovat s ohledem na závěry švédského předsednictví. A chceme integrovat digitální zdravotnictví do politiky Evropské unie, tak aby došlo ke zlepšení a poskytování zdravotní péče. A učinili jsme strategické závazky, chceme posilovat eh, důvěru mezi pacienty a doktory, chceme dosáhnout větší eh, právní jasnosti a chceme zajistit ochranu. Domníváme se, že bychom měli mít eh, integrovaný digitální program, který by samozřejmě sahal za rok 2010. V Barceloně proběhne ministerská konference kterou budeme organizovat ve spolupráci s komisí. A předmětem této konference bude elektronické zdravotnictví. A a také téma elektronického zdravotnictví v souvislosti s trvalé udržitelnou zdravotní péčí. A v důsledku demografických změn a stárnoucí populace eh, dochází k velkému tlaku na zdravotnické systémy a také v důsledku eh, nižší porodnosti a eh, vyšší průměrné délky života se objevuje stále více lidí, kteří trpí chronickými nemocemi. Z tohoto důvodu potřebujeme tato témata řešit. Děkuji, paní ministrině. Španělsko bude ambicioznější než mnoho jiných členských států v oblasti přesrentní zdravotní péče. To jsme si zapsali. A pokud se vám podaří dosáhnout koncenzu, budeme tady v parlamentu velice rádi. A paní Westlund, a první, která bude klást otázku v rámci druhého kola. Tak så mycket. Jag blir alltid eh, glad när jag hör Děkuji, pane předsedo. Ano, mm, jsem eh, velmi eh, ráda, když eh, vás slyším, že zdůrazňujete Eh, stejný eh, přístup, eh, stejné možnosti a rovnost v oblasti zdravotnictví, bylo by škoda vidět určitou nerovnost v přístupu ke zdravotnictví. Jistě by bylo zajímavé vědět, který systém je nejvhodnější pro zrušení těchto problémů. Já bych měla několik otázek v souvislosti s rovností Eh, nejdříve k eh, informacím o potravinách. Jak daleko jste v radě v této souvislosti? Bylo dosaženo již dohody eh, v oblasti prohlášení o nutričních hodnotách. Toto je otázka ještě stále otevřená a vyžadovala by řešení dále, kdy bude možné očekávat určité rozhodnutí Eh, na úrovni Rady ministrů. Eh, druhá otázka je spojena s mikrobiologickou rezistencí eh, na antibiotika. Eh, vidíme v Evropě i na celém světě eh, navýšení této rezistence. Budete na tom pracovat za španělského předsednictví a chcete také pracovat na této oblasti rezistence na antibiotika. Danke. Mm, děkuji. Hlásí se ještě eh, někdo, jinak eh, bych eh, uzavřel seznam. Mám zde sedm zájemců, ještě další se hlásí. Elizabeta Jukoševská. Dziękuję, panie minister. Ja nie znam kraju, który, jeżeli chodzi o służbę... Děkuji, paní ministrině. Já neznám žádnou zemi, eh, která by v oblasti zdravotnictví eh, nabízela eh, jenom ideální řešení. Vím, že Francie například ta velmi pokročila v oblasti transplantace a dárcovství orgánů. V jiných zemích Evropské unie eh, to není ideální, někdy je to problém obrovský právě proto, že neexistují eh, téměř žádní dárci a téměř nikdo není ochoten darovat své orgány. Eh, proto se chci zeptat na to, je, zda máte nějakou představu o kampani na zvýšení povědomí o nezbytnosti darovat orgány, eh, tak aby více lidí se hlásilo k dárcovství. Dále ještě další záležitost, která je také velmi důležitá. Co byste řekla tomu, co se stalo eh, v souvislosti s vakcinací proti H1N1? Eh, vidíme, že mnohé evropské země na to vydali hodně peněz, ale když vidíme, co se skutečně stalo, tak eh, mnohé peníze byly promrhány, peníze, které bychom mohli využít jinde lépe. A jak již řekla paní Grostet, mezinárodní hranici překračující zahradnictví, stejně jako v Polsku, tak i ve Španělsku. Byl ukázáno určité zablokování eh, návrhu směrnice. A co je možné tedy udělat, aby bylo dosaženo koncenzu mezi členskými státy? Víme, že každý členský stát eh, má jinou představu o systému zdravotnictví. Samozřejmě bych chtěla, aby polští eh, pacienti té měli určitá práva, která ještě dnes nemají, ale je to spojeno také s určitými eh, náklady a ne vždy eh, je možné toto eh, také propojit. Chtěla bych vědět, co si o tom myslíte. Děkuji, Richard Silber. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, vy jste položila a dostala také konkrétní otázky, e, takže e, e, ty odpovědi však nebyly tak jednoznačné a já jsem byl poněkud udiven tím, že v té diskuzi se ukazuje, že rada vlastně není ochotná realizovat to, co Evropský soudní dvůr již rozhodl ve svém rozhodnutí a to především, co se týče přeshraniční zdravotní péče. Eh, eh, vy jste honest broker, ale říkáte, že eh, ty ambice byly příliš nízké. Mohla byste prosím konkrétně říct, ze kterých bodů chcete vycházet, aby bylo možné tedy jít dál, než jak stanovilo rozhodnutí Evropského soudního dvora. Z čeho chcete vycházet a jak chcete dosáhnout eh, více eh, v Evropě. Zdraví eh, je veřejné bohatství kterým není možné obchodovat. Ale faktem také je, že pacienti doposud měli velké potíže, pokud chtějí využít a dosáhnout tohoto bohatství i přeshraničně. Navazuji také na to, co jste řekla i vy sama. V oblasti nemocnic jsou veliké rozdíly mezi členskými státy a mnozí mají takové problémy také v oblasti infekčních nemocí. Proč také v stávající situaci nejsme schopni vytvořit něco jako minimální standard ve smyslu name and shame? To by bylo také možné udělat. Prostě si stanovíme bezpečnostní standardy a řekneme, že toto je pro nás Evropany určité minimum a kdo toho nedosahuje, ten by toto měl také sdělit svým pacientům, což jistě by bylo také možné. A ještě třetí otázka, o které hovořila také kolegyně Lukašovská. Je tedy boj proti prasečí chřipce a v členských státech jsme viděli nejrůznější řešení. Německo nakoupilo 40 milionů vakcín příliš, Rakousko postupovalo jinak. Proč se nepostupovalo nepostupovalo eh, solidárně v Evropě a nenakoupilo eh, společný objem. Vždyť eh, tak by členské státy mohly uspořit velmi mnoho. Nyní máme systém, kdy náklady byly obrovské a Evropa by mohla něco udělat. Já očekávám, že na to máte konkrétní odpovědi. Pokud by Evropa objednala 300 milionů dávek, tak by jich bylo 300 milionů zbytečně. Nyní Michal Tremopulos. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině. Tady vzadu sedím. Nedávno Evropská agentura pro životní prostředí provedla studii, ve které je uvedeno, že postupy o schvalování léčivých přípravků v Evropské unii musí zohlednit i ekologická rizika, která s tím souvisí. A proto léčivé přípravky je nutné zatřídit dle nebezpečí pro životní prostředí. Co tomu říkáte? Jste toho názoru, že dopad na životní prostředí je nutné zohlednit v rámci schvalování léků? A také jste řekla, že v souvislosti s GMO, EFSA a posudek EFSI budete studovat a kandidát na komisaře eh, rovněž toto přislíbil. Jak to vypadá se vztahy mezi zástupci EFSI a podniky? Španělsko již deset Eh, let eh, pěstuje eh, MON 2018, tedy geneticky modifikovanou kukuřici a bylo zjištěno, že půdy jsou mnohem kyselější po tomto pěstování této kukuřice. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Máte k tomu studie a informace nejenom tedy o dopadech na životní prostředí, ale také na další oblasti související s MON 2810. Dále k chřipce H1N1, jak se Španělsko dívá na otázku vakcín. Co by se stalo, kdyby došlo k vzniku epidemie? Dobře. Paní ministrině je teď v pozici španělského předsednictví rady, ne jako španělská ministrině, tak bude také odpovídat Pilar Ayuso. Děkuji, pane předsedo, děkuji i paní ministrině za toto vysvětlení a za seznámení s vaším programem. Nemám nic proti, je opravdu fantastický a ambiciózní. Na místo otázek bych ráda učinila několik připomínek které se týkají témat, která tu zazněla. Přeshraniční zdravotní péče a mobilita pacientů. V teorii jsme jistě všichni zajedno je třeba poskytovat služby o vysoké kvalitě, je to veřejný statek, musí i být tyto služby dobře eh, poskytovány, ale jasné to není. Asociace lékařů, s nimiž jsem byla v kontaktu, tvrdí stále to tež. Ano, my s tím souhlasíme, ale oni ve nejsou stejné. Nemáme stejnou nabídku, stejné nemocnice ve všech zemích. Může si tedy pacient vybrat, kde chce být léčen a všude také nevznikají stejné náklady. A mě by i zajímalo, jak to bude s náklady na eh, zdravotní péči. U nás ve Španělsku je to nesmírně nákladné vzhledem k přílivu turistů listů. Bude to opravovat ta směrnice nebo ne, nevím, ale to zejména zajímá ty asociace lékařů, kdo nakonec ponese náklady za ty eh, zdravotnické služby eh, překračující hranice a eh, také bezpečnost potravin. V Evropě jsme nesmírně ambiciozní, máme přísné předpisy kladené kvalitu potravin, jsme na to také hrdík a kvalita potravin v Evropě je upřímně řečeno nesmírně dobrá, ale také dovážíme zemědělské produkty z třetích zemí, které tyto normy nesplňují. A přesto e, nemůžeme zabránit e, přílivu těchto výrobků na naše trhy. Existují tu nějaké mechanismy řešení? Dobře, máme dohled nad kvalitou potravin a i u nás máme americké inspektory, kteří provádějí kontrolu, ale Evropa nemůže dělat jenom kontrolu eh, to všeho, co přechází přes hranice, ale my zatěžujeme naše vlastní producenty eh, náklady a potom eh, nejsme dostatečně konkurenceschopní. Příklad, nové předpisy o pesticidech mohou způsobit, že v Tenerife již nemůžeme pěstovat určitý eh, druh eh, rajčat, ale eh, ty jsou, ty se mohou nadále dovážet z Maroka. Děkuji. Ačo, pane pirmininkė. Gerbiamą ministra, děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Děkuji vám za seznámení s vašimi prioritami tématami. Otázky zdravotnictví jsou otázky, které nám jsou opravdu nejbližší a které jsou velice blízké pro občany. Dnes tu již zazněla celá řada otázek a já bych je chtěla trochu konkretizovat kandidát na komisaře pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů během slyšení hovořil o tom, že balíček o informacích by měl obsahovat více ustanovení týkajících se ochrany spotřebitele. My jsme dnes hovořili o farmakovigilanci, a která další opatření můžete uvést, abychom lépe ochránili práva pacientů. Děkuji. A nakonec Michal Rivazi. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní ministrini. Chtěla bych se vrátit k otázce zdraví. Když se podíváme na zdravotní stav Evropanů a především tedy na zdraví v průmyslových zemí, tak vidíme, že zde je určitá epidemie kardiovaskulárních onemocnění a především rakoviny. Máme 100 50 tisíc úmrtí kvůli rakovině ve Francii ročně. Mnozí hovořili o chřipce H1N1 a když vidíme ty miliardy, které byly investovány eh, pro eh, nákup eh, těchto dávek vakcín ve Francii, to bylo 2,2 miliardy, tak si kladu otázku, co si myslíte o vrha, mrhání těchto veřejných prostředků eh, v každém členském státu a to ve srovnání s jinými prioritami, které by mohly být zdůrazněny. Eh, eh, myslím si, že by nás to mělo poučit. A co si myslíte o novém nasměrování této politiky? Jaká řešení navrhujete? Eh, proto, aby tato politika byla nezávislejší eh, eh, od politiky VHO. Druhou otázkou je otázka GMO. To doposud nepatřilo do vaší kompetence, ale dnes již to spadá do oblasti zdravotnictví. Je zde veliký problém o protokolu sledování v laboratořích, co se týče eh, sledování tedy dopadů na zdraví. Eh, například na myších je eh, ověřován typ chovu po tři měsíce. Proto, je toto tedy prověřováno, aby se zjistily lépe dopady na zdraví. Tja, das waren die Fragen der Dobře, to byly otázky, které vám položili kolegyně a kolegové a paní ministrině má nyní příležitost na ně odpovědět. Prosím. Velice vám děkuji, pane předsedo. A děkuji i vám, dámy a pánové, poslance a poslankyně. Pokusím se zodpovědět vaše otázky. Ráda bych eh, začala informacemi pro spotřebitele. Návrh nařízení je podle našeho názoru pozitivní, protože povinnost eh, označování potravin je tu koncipována nově a doposud se nepo dařilo eh, postupovat jednotně, což bude odstraněno a znění je jasnější, jak se musí uvádět v označování povinné údaje a potom to zahrnuje také požadavky v souvislosti s kompetencemi jednotlivých osob eh, v dodavatelském řetězci potravin. To je velice důležité nejenom pro zlepšení poměru na vnitřním trhu, protože to má sloužit k ochraně spotřebitele, ale eh, je to důležité i pro zdraví, protože se tak zlepší možnost, aby si mohl spotřebitel lépe vybírat díky eh, lepším informacím eh, v etiketě s spotřebitel se může e, v budoucnu lépe informovat o e, nutrientech. Na základě tohoto návrhu budeme samozřejmě pokračovat v jednání Rada návrh již eh, určitou dobu zkoumala, ale myslím, že teď stojíme před dohodou na důležitých prvcích. Španělské předsednictví bude v Radě pokračovat v této diskuzi s cílem dosáhnout eh, před červnem eh, jednoty nad tímto návrhem. Samozřejmě budeme Evropský parlament zapojovat do těchto aktivit. Je důležité, abychom dosáhli schody. Experti také značně pokročili ve své práci a domnívám se, že je důležité, abychom pokročili dále s tímto návrhem nařízení. Dále eh, eh, rezistence antibiotik, to je pro Unii nesmírně důležité a zajímavé téma. Všechny členské státy se na tom podílejí v rámci ECDC a tato otázka je také jednou ze španělských priorit. Dále eh, virus H1N1. V Evropské radě se o tom eh, jedná, média se o tom zmiňují. Je to stále eh, velká obava evropských občanů. Také jsem hovořila s poslanci a domnívám se, že jsem byla teprve dva eh, měsíce ministriní, když VHO eh, vydala varování a odhadovala počet eh, onemocnění. Na druhé straně jsme opravdu měli mnoho nemocných dva dny po vyhlášení eh, poplachu a Mexiko již zaznamenalo 60 mrtvých, tak nám to sdělili. Po dvou týdnech byly eh, nemocné osoby v USA, v Kanadě a do měsíce eh, hlásilo 50 zemí případy této chřipky. A záhy to bylo 62 zemí a velmi mnoho nemocných. Jistě si vzpomínáte na ty obrázky, eh, kdy se eh, museli zavírat školy nebo pracoviště eh, kvůli vysoké nemocnosti a objevil se nový virulentní virus H1N1. O tomto viru jsme neznali, nevěděli téměř nic, jenom to, že byl nakažlivý a také to, že 6 Eh, nemocných osob eh, na tento virus zemřelo. Jak se bude tento virus dále vyvíjet a chovat? Museli jsme skonstatovat, že 30 osob, které onemocněly eh, tímto virem, byly dospělí. Národní zdravotní služby musely být tedy znepokojeny a oddělení, které se zabývá bojem s epidemiemi VHO, eh, vydalo tedy příslušné eh, stupně varování. Já jsem eh, v působnosti ministrině také musela učinit příslušná opatření a minimalizovat dopady to byla má povinnost. Ministři v jiných zemích se také snažili dát dohromady informace a e, vydat e, opatření pro e, zmírnění. Myslím, že jsme to udělali dobře. Dali jsme se dohromady ministři zdravotnictví EU, postupovali koordinovaně. Nesmíte zapomínat, že jsme se například dohodli na tom, které jsou rizikové skupiny. Dnes se to eh, jeví zcela jasné, ale vědci a ministři tři se museli nejprve eh, dohodnout na tom, eh, kdo tvoří rizikové skupiny a koho je třeba očkovat. Na tom jsme se dohodli a dohodli jsme také organizační koordinaci vakcíny Eh, jsou dnes eh, tématem nejvíce kontroverzním. Eh, tady se postupovalo na národní úrovni, ale my jsme se dohodli, že nejprve budeme očkovat ty skupiny osob, které jsou z pravidla pozvány k, vakcinaci. Řekli jsme, když to bude 30%, tak bude 30 obyvatelstva také očkováno proti H1N1. VHO se v současnosti snaží znovu analyzovat tento průběh. Čekáme na výsledky. Jakožto ministrní zdravotnictví je mi samozřejmě jasné, že byly že budou informovány národní orgány o ochraně obyvatelstva. Bylo tedy méně případů úmrtí, ale nevíme, zda tato epidemie již úplně skončila. Nevíme, zda to můžeme uzavřít. Já se domnívám, že se tím nejprve musí ještě trochu zabývat badatelé a vědci, prostě experti se musí pustit do práce. A Každá země učinila určitá opatření přiměřená eh, svým poměrům své situaci, které pokládali za vhodné. A vy jste se ptali na Španělsko, to je vlastně jedno, co udělalo Španělsko. I pan předseda to řekl, v každém případě jsme se snažili na situaci připravit a postarali jsme se o ochranu zdraví našich občanů. To bylo pro nás to nejdůležitější. A když se ptáte, eh, zda eh, bylo oprávněné vyhlásit takovýto poplach, toto varování, tak podívejte se na ty obrázky, které jsme dostávali z Mexika, Ameriky, z Argentíny. Vzpomeňte si na obrázky z eh, Japonska nebo z Číny. I to bychom si měli znovu připomenout. dopady eh, možná nebyly proto tak závažné právě protože jsme tak rychle učinili příslušná opatření. I to je možné vysvětlení. Dále k otázce dárcovství orgánů. Domnívám se, že eh, musíme postupovat jednotně a v Evropské unii je velmi mnoho zkušeností, které jsme získali v posledních eh, letech. Podařilo se nám e, zvýšit míru dárcovství, i když například naštěstí e, se snížil počet dopravních nehod. To všechno ukazuje, že e, se nám podařilo zvýšit zejména dárcovství živých orgánů. Vzdělávání odborníků i to je velice důležitá oblast. Týká se to kontaktů s pacienty v eh, posledních letech například stoupl počet eh, starších dárců, ale my potřebujeme odborníky, kteří dovedou o tom hovořit, dovedou eh, vyzvat lidi k dárcovství. Takováto osvětová práce je důležitá a také i mezi přistěhovalci. Možná vás eh, překvapí, že eh, v Španělsku Někteří z vašich státních příslušníků se stávají hlavními dárcov, dárci eh, ještě před našimi státními příslušníky. A bezpečnost důvěrnost, ochrana pacientů, to je v této souvislosti také nesmírně důležité. Na to budeme klást velký důraz a dále dopady léčivých přípravků na životní prostředí. Domnívám se, že již existují zajímavé studie o těchto dopadech. Španělsko vytvořilo systém, systém sběru starých léčivých přípravků v lékárnách. Je to program SIGRE a budeme se snažit dosáhnout pokroku i v tomto směru. Co se týče pracovníků EFSA, eh, řetězce bezpečnosti potravin k tomu nemáme žádné informace. Na evropské úrovni vlastně tento varovný systém funguje relativně dobře a je přesný a zajišťuje opravdu vysokou bezpečnost. Nevím, že by tu byly nějaké problémy. Dále dovoz potravin dovoz potravin musí být v souladu s evropskými předpisy, to je zcela jasné. Kontroly inspekce v zemi původu musí být možné. jinou otázkou jsou ty e, podmínky životního prostředí, ale budou se provádět e, kontroly a inspekce v zemi původu a i také na hranicích. Zlepšení je samozřejmě ještě možné a 8. března uspořádáme v Sevilě eh, takový den vývozu a budeme o tom hovořit. Pane předsedo, ještě závěrem, pokud mi dopřejete ještě, ještě jednu minutu, abych zareagovala na některé otázky v souvislosti se směrnicí o přezraniční zdravotní péči. To, čo, tři. A mnoho věcí už asi víte. Nařízení z roku 2004 vstoupí v platnost v roce 2010. Dále zde máme nařízení z roku 2009, tedy prováděcí nařízení. A to zohledňuje rozhodnutí Evropského soudního dvora. občané musí být chráněni. Článek 202 nařízení 883 poukazuje na to, že je třeba využít zdravotní péče, pokud je zdravotní péče dostupná v daném členském státě. A pokud je člen, pokud je zdravotní péče využívána v jiném členském státě, je to možné za určitých podmínek. Je ale e, nutné využít získat povolení pro takovou tu péči. E, dále, pokud má člověk sídlo v nějakém členském státě, a potom a podle, potom tento členský stát určuje podmínky pro to, jak pacient může využívat zdravotní péči v zahraničí. K mobilitě pacientů. Podle toho, co požaduje, jsou otevřené jenom některé otázky. A tedy některé případy, kdy musí být povolení získáno předem. Já chci, abychom měli směrnici přeshraniční zdravotní péče, která bude ambiciózní. V takovém to případě je nutné řešit tyto otázky v rámci jednoho balíčku. Tak, jak směrnice byla předložena naposledy Evropské radě, nebyla zde zajiš- nebylo zde zajištěno stejné zacházení se všemi pacienty v případě, kdy jel pacient do jiného členského státu, aby tam získal zdravotní péči, byla mu proplacena pouze zdravotní péče, která e, do jisté výše, která by vznikla také e, v jeho domovském státě. To znamená, že neexistuje celkový balíček pro evropské občany. Do balíčku nebylo, zahrnuta, nebylo zahrnuto léčení některých výjimečných chorob, na které se pak vztahují jediná ustanovení. Pacient mohl bez papíru, bez eh, nějakého opodstatnění se nechat léčit někde jinde, ale eh, kde a jak se mohl nechat léčit, to byla otázka. Důležitou otázkou v této souvislosti eh, je také kvalita péče v případě, kdy jde pacient například do centra, které eh, spadá do veřejné zdravotní péče v jiném členském státě. Jsou zde tedy některé aspekty, které je třeba řešit a upravit. To jsou velice zásadní věci. Musíme harmonizovat balíček týkající se zdravotní péče, abychom zajistili minimální služby pro všechny evropské občany. Děkuji, pane předsedu. Ano, paní ministrině, mnohokrát děkujeme za odpovědi. Vidím, že nás čekají ještě velice živé diskuse, možná v rámci dalšího kola diskuze bychom měli vyjasnit, o čem hovoříme. Je, jsou zde velké ambice, pokud je o harmonizaci přeshraniční zdravotní péče. To je pěkný cíl, ale samozřejmě je to velice náročný úkol, pokud se jedná o 27 členských států. A my věříme tomu, že jste ambiciozní, že jste a, a, takovou čestnou prostřednicí 500 milionů obyvatel Evropské unie očekává, že tuto situaci vyřešíme. A je špatné, že v oblasti zdravotnictví stále ještě existují překážky a nemáme zde jednotnou Evropu, ačkoliv se to občané přejí. Budeme o tom ale ještě hovořit. Mnohokrát děkuji. A vy jste se dobře připravila, byla jste u koordinátorů, hovořila jste se zpravodaji a jste motivovaná, to je zcela jasné. A myslím si, že pacient a konzument, tedy člověk, by měl být v centru naší práce a s ohledem na to je důležitá bezpečnost léčivých přípravků. Zmínili jsme zde některá témata, která jsou pro nás důležitá. Přejeme vám hodně úspěchů ve vaší práci. Děkuji, že jste přišla. OK, goodbye. Okay. zum Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání bod číslo 19. Zůstaneme u tématu, které jsme již zmínili, jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci. Jedná se tedy o směrnici. Máme zde zpravodaje, který se tím detailně zabývá. Je to pan Miroslav Mikolášik, jemu i hned předám slovo. Možná ještě půl minuty počkáme, než bude opět klid. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die Gespräche... Ano, to bylo všechno velmi zajímavé a vzrušující, ale v rozhovorech můžete pokračovat venku. Okay, ich glaub, jetzt können wir okay. weitermachen. Myslím si, že můžeme pokračovat. Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych využít této příležitosti, abych ocenil návrh komise, který je výsledkem několika leté práce a několikaletých veřejných konzultací. Jak jsme viděli během veřejného slyšení týkající se jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci v listopadu minulého roku, je jasné, že všechny zúčastněné strany vítají tento návrh. Nejdříve několik slov k samotnému návrhu, poté se budu soustředit na některé specifické otázky týkající se předložených pozměňovacích návrhů. Navrhovaná směrnice stanoví pravidla, která zajišťují vysoké, vysoký standard eh, jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci do lidského těla. A, a to ať už eh, v době eh, schánění orgánů, jejich transportu, jejich transplantace, jejich uchovávání a tak dále. Zavádí a zohledňuje pravidla, která platí v jednotlivých členských státech. Dále rozvíjí postup eh, týkající se schánění orgánů a zavádí systém podávání zpráv. Věnuje se také sledovatelnosti a ochraně příjemce a dárce. Pokud jde o implementaci, jsou zde ustanovení týkající se eh, zavedení zodpovědných národních orgánů organizace, zároveň se zavádějí organizace, které budou eh, dohlížet na výměnu orgánů se třetími zeměmi. Je třeba eh, chránit eh, zdraví v Evropské unii a tato směrnice zavádí závazné normy jakosti a bezpečnosti pro lidské orgány učené k transplantaci byla přijata směrnice týkající se jakosti a bezpečnosti lidské krve a krevních složek v roce 2003, poté v roce 2004 byla přijata směrnice o jakosti a bezpečnosti lidských tkání, tkání a buněk. A tato směrnice, kterou před sebou máme, vychází z článku 168 z Lisabonské smlouvy. V usnesení týkající se transplantaci, přijatý, které bylo přijaté v dubnu 2008 Evropským parlamentem, eh, se toto téma jasně zmiňovalo. Během posledních desetiletí se transplantace orgánů staly celosvětovým, eh, celosvětovou častou eh, praktikou, která prodlužuje <coughs> délku života lidí. Dárcovství orgánů je také projevem altruismu a solidarity ve společnosti. V Evropské unii však stoupá poptávka po orgánech a stoupá rychleji než počet orgánů, které jsou darovány. Mnoho pacientů umírá v důsledku chronického nedostatku orgánů. Je zde velká nevyrovnanost mezi poptávkou a nabídkou orgánů. To může vést k případům komercializace a nelegálního obchodování s orgány, což porušuje základní lidská práva. Nedostatek orgánů zůstává i nadále velkou výzvou. Jsou zde ale i další problémy týkající se různých systémů transplantace v jednotlivých členských státech. A posílená spolupráce a přeshraniční výměna mezi členskými státy má velký potenciál pro zvýšení počtu transplantací, ale vyžaduje to eh, zvýšení požadavků kvality. Já vítám tento návrh a velice si vážím jeho tří hlavních cílů. Zajištění kvality a bezpečnosti pro pacienty na úrovni EU. Dále zajistit ochranu dárců a usnadnění spolupráce mezi členskými státy. Obecně v Evropské unii existuje souhlas ve společnosti týkající se dárcovství orgánů pro účely transplantace. Jsou zde ale různé kulturní a organizační systémy v jednotlivých členských státech, pokud jde o transplantace. EU se snaží o harmonizaci jakostních a bezpečnostních norem, ale já zdůrazňuji, že tato směrnice nesmí vytvořit žádné další administrativní překážky pro členské státy a musí zanechat dostatek flexibility, aniž by eh, ohrozila současné, současnou dobrou praxi. Chtěl bych zdůraznit některé podstatné otázky, které jsou eh, součástí mých pozměňovacích návrhů. Naším hlavním cílem je zavést vysoké normy týkající se jakosti a bezpečnosti lidských orgánů pro transplantaci v celé Evropské unii. Chceme dosáhnout také lepší spolupráce mezi členskými státy. Členské státy mají některé už velice dobré systémy transplantace a tyto státy by měly být schopny eh, podržet si své organizační a administrativní struktury. Zároveň směrnice by neměla bránit členským státům, aby zavedly přísnější ochranná opatření než ta, která budou stanovena směrnicí. Je třeba respektovat systém organizace v každém členském státu a tak se vyhnout jakémukoliv napětí mezi zásahy společenství a národní suverenitou. A je třeba nechat fungovat to, co už dobře funguje. Za druhé, pokud je o bezpečnost darovaných orgánů, je nutné nahradit koncept a anonymity vysledovatelností. To znamená, že jakýkoliv orgán musí být vysledovatelný od dárce k příjemci a zpět. Identifikovatelnost a vysledovatelnost jsou propojeny. Je nutné, aby bylo možné vysledovat dárce určitého orgánu. Členské státy musí učinit nutná opatření, aby zajistili odpovědnost, eh, dostupnost a zároveň ochranu osobních dat eh, dárců a příjemců. Za třetí, dobrovolná, eh, dobrovolné dárcovství bez nároku na náklady, na platbu. Já souhlasím s tím, že programy eh, transplantace musí vycházet eh, z dobrovolného dárcovství. To už bylo zakořeněno v předchozí legislativě týkající se transplantace orgánů. A dárcovství orgánů eh, nesmí být žádným způsobem zkomercializováno. A systémy Transplantace a dárcovství vychází z altruismu. Je zde určitá souvislost mezi bezpečností a kvalitou na jedné straně a dobrovolným dárcovstvím na druhé straně. Ve chvíli, kdy dárcovství není dobrovolné nebo se zakládá na komerčních účelech, není možné zajistit jakost a bezpečnost protože v takovémto případě eh, cíl eh, zachránit něčí život nebo zlepšit něčí život není jediným cílem. Porušování eh, principu dobrovolného dárcovství je něco, proti čemu se postavili všechny konzultované strany. Je třeba zabránit obchodování s orgány či obchodu s bílým masem za účelem odebírání orgánů. To je něco, co porušuje základní lidská práva a základní etické principy. A princip dobrovolnosti a nekomerčnosti je něco, co, o čem hovoří také úmluva o lidských právech. Hovoří o tom také základní principy VHO, Světové zdravotnické organizace. A tento princip je také zmíněn v, char- v listině základních práv byl e, zmíněn také e, ve směrnici z roku 2002, e, která se týkala krve a krevních složek. Tři směrnice se vychází z článku 168 smlouvy a je třeba, aby eh, všechny tyto tři směrnice vycházely, že ze stejného principu není důvod, aby tomu tak nebylo. Už se dostávám ke konci, pane předsedo. Za čtvrté, pokud jde o ochranu dárce a příjemce, já jsem navrhl některé pozměvací návrhy týkající se ochrany dat dárce a příjemce a týkající se bezpečnosti a kvality. Je třeba zajistit, aby žijící dárce eh, měl dostatečné informace pro to, aby se rozhodl, jestli chce eh, orgány darovat. Je nutné zabývat se také psychologickými dopady dárcovství. Je třeba, aby existovaly také systémy pro řešení problémů, které s dárcovstvím souvisejí. A já také zavádím pozměňovací návrhy týkající se náhrady žijícím dárcům. Tato náhrada může být výhradně vyrovnáním přímých náhladů na dárcovství, to znamená náklady například na cestovní výlohy. Člověk, který v důsledku dárcovství utrpěl, by měl mít nárok na odpovídající kompenzaci. Ovšem jenom na takovou náhradu, která odpovídá tomu utrpení těm následkům. To souvisí článkem 15, který se týká ochrany žijícího dárce. A poslední bod pokud jde o proces transplantace. Já navrhuji některou přes, některé přesnější formulace týkající se definice dárců, příslušných orgánů, posttransplantační fáze a několik dalších přesnějších formulací. Na závěr bych chtěl říci, pane předsedo, kolegové, Eh, že se domnívám, že sdílení nejlepší praxe, nejlepších modelů v Evropské unii už se prokázalo jako velice dobrá strategie pro zvyšování počtu darovaných orgánů. Je třeba podporovat spolupráci, abychom identifikovali eh, dobré prvky různých transplantačních systémů. Tyto systémy musíme podporovat na evropské úrovni a tak zajistíme eh, vysoké jakostní a bezpečnostní eh, normy pro transplantované orgány. Děkuji za pozornost a těším se na další plodnou diskuzi a také na vaše připomínky k návrhu komise. Ja, Mikulášek. Ano, pane Mikulášik. Blahopřeji k eh, této zprávě a děkuji vám za to, že jste se tak eh, intenzivně a kompetentně zabýval tímto důležitým eh, tématem. Za tohoto předsednictví budeme jistě moci dosáhnout dobrého výsledku. Hlásí se Andres Perilio jako první z řečníků. Děkuji, pane předsedo. směrnice, která nám je prezentována zpravodajem, celá jistě může být považována za dobrý výchozí základ. A chtěl bych uznat dobrou práci zpravodaje a také uznat jeho postoj. Vedli jsme neustálý dialog, což vedlo k tomu, že se obsah dialogu zlepšoval. Dále jsme také velmi dobře koordinovali s ostatními zpravodaji a v přípravě eh, španělského předsednictví to byla velmi dobrá spolupráce. Tato směrnice je nezbytná, eh, což je uváděno také v odůvodnění. Počet eh, čekajících pacientů, počet pacientů, kteří zemřeli během čekací doby a počet darovaných orgánů v jednotlivých státech toto dokazují. E, mnozí příjemci již nemohou dále čekat na dárce a výsledky transplantací musí být co nejúspěšnější. Všechny transplantace, především v oblasti ledvin, Mm, také vykazují eh, určitý poměr mezi náklady a eh, výdaji, eh, což zcela jasně ukazuje, jak nákladná je třeba dialýza. Na základě této směrnice bude možné nabídnout vysokou ochranu lidského života a e, musí se zlepšit také kvalita transplantovaných orgánů. V Evropské unii potřebujeme efektivnější e, systém pro rozdělování e, darovaných orgánů. Přitom musíme také dbát toho, že Čas se krátí, ale domníváme se, že v prvním čtení dojde k určité dohodě, především v článcích je 13 a 15, tomu tak je. Zde se hovoří o aspektech eh, eh, darování orgánů zdarma a převzetí nákladů eh, souvisejících s dárcovstvím. V určitých oblastech je však nutné ještě lecos upřesnit. Někteří se domnívají, že se jedná o E, nezbytné dárcovství, e, tedy z žijících e, dárců vedle postmortem, ale my se domníváme, že to je subsidiární typ dárcovství. Musí však vše být jasně definováno, tak aby byl v souladu jak návrh směrnice, tak i akční plán. Osobně bych chtěl eh, oznámit, že navrhuji provedení studie, eh, která by umožnila dojít eh, ke řešení v rámci dobré spolupráce. Osobní údaje dárce samozřejmě musí být chráněny systémem, ale nejde jenom o tento aspekt. Samozřejmě, že důvěrnost údajů musí být zaručena, ale z lékařského hlediska je nutné mít možnost vysledovat orgány a proto lékaři musí mít možnost zjistit mnohé eh, informace tak, aby bylo možné skutečně zajistit je zdraví, abychom věděli, kdo byl dárce, jaké bral léky a podobně. A eh, neznáme eh, léky prvky je nutné eh, moci eh, vysledovat. Eh, toto je otázka, která by neměla být stanovována rozdílně. Eh, tak by celá přípravná práce nemohla eh, vést eh, k výsledkům v rámci prvního čtení. Vůle ke spolupráci zde je, překážky nejsou tak obrovské a bylo by dobrou příležitostí tuto práci ještě ukončit. Samozřejmě, že tento text se může ještě zlepšit, také body odůvodnění by mohly být ještě upřesněny, ale je je zde uveden hlavní cíl. Možná, že právě tato směrnice eh, povede k tomu, že se budeme zabývat detaily, eh, protože také v otázce transplantace je nutné provádět eh, mnohou osvětu ve státech, které by měly spolupracovat a také ve zdravotnických povoláních. Proto se musíme velmi snažit o to, aby te tento text směrnice zdůraznil aspekty osvěty. Jistě dojdeme ke koncenzu a my jsme ochotní eh, na tomto spolupracovat. Děkuji, Marina Kadakis. Um, firstly... Děkuji. V prvé řadě bych chtěla také poblahopřát eh, zpravodaji eh, k citlivé, ale obsáhlé zprávě, která je složitá v mnoha tématech. Ve Spojeném království a v mnoha dalších členských státech je poměrně nízký počet dárců ve vztahu k potřebě. My hovoříme o 28% ve Spojeném království a minimálně tři lidé eh, zemřou týdně tím, že čekají na dárcovství a transplantaci tato zpráva se snaží řešit některé eh, problémy a eh, de, definuje požadavky členských států, standardy, eh, které by mohly definovat a podmínky dárcovství a zvýšili počet dárců a také zvýšili větší eh, eh, důvěryhodnost. Velice eh, mě potěšilo, že používáte výrazy jako zesnulý dárce nebo ještě žijící osoba. Toto lidské tělo je tělo, které patřilo nějaké osobě i po smrti uznání a přístup k ochraně dat je dobře vyvážený a tím e, jenom směrnici posiluje. Pozměňovací návrhy, které se týkají e, těch orgánů jsou také důležité a bude to tedy i silná směrnice o obchodování s orgány e, bude to ještě dlouho trvat, než bude dárcovství orgánu obecně akceptováno. A chtěla bych tedy ještě jednou poblahopřát zpravodaji a doufám, že v Evropském parlamentu bude mít tato zpráva jednomyslnou podporu. Děkuji, paní Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla i já velice poděkovat eh, za tuto práci a poblahopřát zpravodaji. Jedná se o velice důležitou otázku, jak již řekli mý předřečníci. A v mnoha prvcích s tím opravdu souhlasíme. O tom nebudu hovořit. Spravodaj se opravdu eh, zhostil dobře svého úkolu a proto mu blahopřeji. Jedna věc, eh, tu ale zbývá, kdy mám určité pochybnosti. Domnívám se, že bychom ještě to eh, neměli vzdávat nebo uzavírat diskuzi. Oč jde? Jde o to, že bychom anonymnost měli eh, nahradit předpisy o přísně důvěrném charakteru informací. Ochrana dárce je jistě rozhodující otázkou a kvalita dárcovství celého postupu je také důležitá. O tom není pochyby, ale domnívám se, že i anonymita dárce je důležitou oblastí a domnívám se, že se návrhu komise lépe podařilo dát do souladu anonymitu s vysledovatelností. Měli bychom si o tom ještě pohovořit, abychom eh, odhalili potenciální nesrovnalosti nebo problémy, které by mohly vzniknout. Potřebujeme samozřejmě minimální záruku, aby systém zůstal ještě transparentní, ale současně se musíme postarat o to, aby tu byl malý, mané, malý manévrovací prostor, eh, potenciál pro vznik problému. Ale domnívám se, že je možné vytvořit eh, systém, který dovoluje vysledovatelnost, ale nemusíme současně upouštět od a no, limity údajů. Jistě o tom ještě můžeme hovořit. Děkuji, děkuji. To byli stínoví zpravodaji, pokud jsou tedy přítomní. Pane Mikolášik, sám bych měl také dotaz. Týká se pozměňovacího návrhu 27 právem jste požadoval, aby členské státy si vyhradili nebo vytvořili systémy, v nichž se eh, eh, mohou registrovat osoby jako budoucí dárci orgánů a aby příslušné orgány dali přednost eh, těmto osobám oproti jiným eh, přáním. Já eh, teď řeknu k tomu příslušnému orgánu v angličtině competent authorities, v Němčině to máme Zuständy GBWD, to zní i něco jako státní orgán v Německu a v jiných zemích jsou tyto systémy organizovány soukromně. Jsou to eh, instituce, které sice podléhají veřejné kontrole, ale nejsou státní při volbě termínu uh, bychom se měli snažit postupovat tak, abychom nenarazili, i když to jinak bude dobře fungovat. Competent bodies, competent authorities and institutions bychom mohli použít nebo tak nějak jinak v překladech, alespoň do mé mateřtiny mohou vzniknout problémy. Snad byste k tomu také mohl zaujmout stanovisko. Potom paní Parvanova Antonia, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Naším stínovým zpravodám je Federik Gries. Nemůže zde dnes být, a takže já zde představím připomínky za ALDE. Já bych chtěla pogratulovat panu Mikuláškovi, protože je to velice citlivé téma. Je to velice komplexní téma a velice technické. Je náročné nalézt zde tu správnou rovnováhu mezi tím, co chtějí odborníci a tím, co chce veřejnost. Já si myslím, že je zde velice dobrý přístup. Pan Gríc, stínový zpravodaj za ALDE, si velice cení odvedené práce. Vážíme si toho, že pan Mikolášek chce, aby tato směrnice byla flexibilní a že a zde jsou jasné požadavky na kritéria pro orgány. Důležitými tématy je také flexibilita, rozsah směrnice, úkol specializovaných úřadů, posílená spolupráce, plný respekt na principy, principu anonymity. Zároveň podporujeme a způsob, jak výbor řeší otázky zdravotních problémů. Je třeba, aby zde byly dostupné nejlepší technologie. Vyzýváme rovněž, aby vznikla Evropská karta dárce. A pokud je o další věci, a převoz orgánů je velice specializovaná věc. Je třeba využívat nejlepší technologie, aby eh, se tak zmírnilo nebezpečí poškození orgánů. Přijímáme eh, pozměňovací návrhy 1 a 5. Eh, je třeba spolupracovat s organizacemi dárců, jak stojí ve článku 22. Je otázka, do jaké míry směrnice nechá eh, členské státy, aby udržovaly kontakty například s e, Eurotransplant. Eh, chceme předložit pozměňovací návrh článku 22, abychom to vyjasnili. Pokud jde o rozsah směrnice, podpořujeme to, co říká pan Mikolášik, aby se rozšířila eh, směrnice také na období po transplantaci. Zároveň se zabýváme otázkou plateb za dárcovství nebo bezplatného dárcovství. V odpovídajícím článku se zde stanovuje, že za dárcovství nesmí být přijímána platba v roce 2008 ve zprávě parlament řekl, že je nutné stanovit podmínky, za kterých je možná kompenzace. Zde hovoříme ale jenom o lékařské nebo sociální kompenzaci, nikoli o platbách pro, pláce, eh, pro dárce. ALDE eh, chce, aby jsme se drželi kompromisu s usnesení z roku 2008, pokud je o článek 22. A my podporujeme to, co navrhuje Perelo, paní Perelo. Chceme spojit pozměňovací návrhy 25 a 22, protože se týkají e, stejných otázek. Týkají se tedy kompenzace pro žijící dárce, ale hovoříme pouze o sociální nebo lékařské také kompenzaci, nikoli o finanční kompenzaci. Je třeba zajistit efektivní využívání orgánů. Nestanovují se e, žádné, se zde žádné požadavky na příjemce, pouze na orgány. Je e, nutné e, v článcích 10 a 11 posílit určité aspekty. Dále je nutné zdůraznit, že koncept jakosti a bezpečnosti u orgánů je jiný než u některých eh, jiných témat, protože se zde hodně jedná o individuální pacienty. Je třeba zohledňovat eh, eh, nebezpečí, například hepatitidy a tak dále. R- Spravodaj za ALDE vítá zprávu pana Mikulášika a vítá velice dobrou spolupráci. A je zde mnoho společných názorů, ale je zde také, jsou zde také některé rozpory mezi dvěma zprávami, o kterých dnes hovoříme především pokud jde o žijící dárce. Je důležité, aby existoval také koherentní systém na úrovni EU, aby se řešil nedostatek orgánů, což je hlavní problém transplantačních programů. Svým jménem bych chtěla říci, že transplantace není všelékem na smrtelnost. A proto eh, bychom měli podporovat eh, transplantaci eh, samozřejmě do určité míry. Děkuji. Peter Liese. Petr Líze, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit o zprávě eh, kolegy Mikolášika, i když eh, zpráva eh, kolegy Pereira byla také uvedena. Chtěl bych poděkovat zpravodaji. Jedná se o velmi důležité téma, které se týká lidí existenčně a měli bychom nalézt rozumné řešení, které pomůže, ale také vytvoří určitý rámec, pro bezpečnost a pro dodržení určitých zásad. První bod. Vycházíme z určitého základu. V roce 2008 jsme měli zprávu eh, pana Adamo a tenkrát eh, v ELS eh, za to odpovídala paní Brepels a bylo zcela jasně řečeno, že chceme směrnici, ale nikoliv příliš byrokratickou. Pan zpravodaj na to velmi dbal. A pan předseda Jo Leinen eh, také citoval jeden článek, eh, ve kterém se hovoří o významu jednotlivých eh, úřadů. Pan Mikolášik to velmi dobře vyřešil v článku 18. Je zde řečeno, že to musí být takové místo, které bylo pověřeno národním státem touto kompetencí. Může to být instituce, úřad, Eh, se státním pověřením a se schopností provést kontroly. Já se domnívám, že na tomto základě se můžeme dohodnout a také eh, zprávy z daných eh, států jsou pozitivní v této záležitosti, takže bychom měli jít tímto směrem. Dále vysledovatelnost. O detailech můžeme samozřejmě vyjednávat, ale je to bod velmi důležitý. Pokud orgán Například eh, je dotčen eh, virem eh, či přenositelnou nemocí, tak je nutné toto vysledovat. Zemřelý dárce, který měl infekci HIV a bude-li tedy zjištěn až po chtějí, eh, také je nutné zjistit, eh, kdo dostal ledvinu či srdce. Takže tato vysledovatelnost je velmi důležitá. A jde také o zásadu bezplatného dárcovství. Eh, tuto zásadu musíme prosadit. Pan zpravodaj toto také dal do popředí. V článku 13 a 15 jsou dobré návrhy komise komise a pan Mikolášik eh, ještě navrhuje další zlepšení. I na tomto bychom se měli dohodnout. Rozhodující však je mít společný základ. Ať již eh, Eh, tak jak ostatní politické skupiny navrhují, eh, se máme více přiblížit k návrhu eh, komise nebo se přiblížit k návrhu pana Mikulášika. Každopádně bychom měli tento text komise posílit a nikoliv oslabovat. Já jsem se o tom zmínil za přítomnosti paní ministrině. Právní služba rady každopádně vypracovala určitý posudek, ve kterém se říká, říká, že článek 13 a určité části článku 15 nejsou slučitelné s evropským právem, jdou příliš daleko a nedodržují zásadu subsidiarity. Já se domnívám, že právní služba eh, se mílí. Sám tedy nejsem právník, ale eh, vím, že další právní služby toto také prověřovaly. A v roce 2002 a 3 jsme již jednou diskutovali o bezpečnosti buněk a lidských tkání. Eh, právní služba nás tenkrát podpořila, přestože komise se dívala na tento problém jinak. Tu diskuzi znám a vím, že když eh, se zeptáte tří právníků na nějakou záležitost, eh, tak dostanete čtyři různé odpovědi. A vím také, že je to politický problém. Členské státy chtějí eh, předávat na Evropskou unii co nejméně kompetencí, jak jen je možné. A existují takové členské státy, které si ponechávají určitá zadní vrátka, že tedy bezplatné dárcovství je nahoře uvedeno, ale právně to není někde pevně zakotveno, protože se obávají toho, že určitá praxe jim nebude umožněna. Já se domnívám, že Evropský parlament si musí být v této otázce zajedno. O maličkostech eh, můžeme ještě diskutovat, ale ten návrh komise v této záležitosti musí být dodržen. To je určité minimum. A nejedná se vždy o otázku zásad či etické principy, spíše to otázka kvality a bezpečnosti. Říká se, že bezplatná dárcovství je etickou záležitostí, ale my hovoříme o e, technických záležitostech, třeba identifikace rizika e, rakoviny. E, bylo by však vzdálené říci, že dár prodejce, který eh, vlastně dostává 30 tisíc dolarů a pokud eh, poskytuje, poskytne lodvinu, eh, tak když pak řekne, jsem narkoman a včera jsem si dal ještě zlatou dávku, tak to prostě není možné udělat a to není prostě možné. E, také virové onemocnění e, i hned po onemocnění e, samotném není vždy zjistitelné. A proto je zde otázka bezplatnosti. Parlament se na to vždycky díval tímto způsobem a komise také. Komise by to však měla lépe vysvětlit. Její návrh v této souvislosti není zcela jasně vysvětlen a vůči radě bychom to měli ještě jednou říci zcela jasně. Eh, víme ze zkušenosti, jak to vypadá s tímto tématem a většina kolegů také řekne, eh, že v principu eh, jsou pro, ale z právních důvodů jsou proti a proto Evropský parlament musí vystupovat jednotě. Návrh komise je určitým minimem, na kterém se musíme dohodnout. Já bych si přál, aby zlepšení pana Mikulášika byla průchodná průchozí, ale nesmíme učinit nic, co by oslabilo stanovisko eh, komise. Děkuji, pane Líze. Horst Schnellhardt nyní. Ano, děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Před čtyřmi týdny jsem měl možnost eh, se setkat s tímto problémem, když můj pracovník po pěti letech eh, dostal takový darovaný orgán a viděl jsem, jak se velmi zlepšila kvalita jeho života. Je to tedy problém velmi důležitý a měli bychom eh, jej studovat intenzivně, ale také určitou rychlostí, aby to mohlo začít co nejdříve platit. Domnívám se, že zpravodaj pracoval velmi dobře a především bych chtěl zdůraznit to, že otázka kvality a bezpečnosti orgánů e, jsou významné. E, pro pozměňovací návrhy máme 14 dní a přitom je to velmi důležité. A je zde také otázka bez platného dárcovství. Přitom chci zdůraznit, že z tohoto bodu nemůžeme ustoupit je zde eh, příliš nejasností či možností, eh, které by se nabízely, kdybychom toto opustili a eh, také by to mělo vliv na kvalitu a bezpečnost orgánu. To musíme vidět především v této souvislosti. Není to jednoduchá záležitost a v Evropě máme nejrůznější výsledky, co se týče dárcovství ve Španělsku například je mnohem více orgánů než v jiných státech, ale přesto bychom neměli eh, v Německu eh, mít jenom jeden jednotný systém a měli bychom vycházet ze zkušeností, které existují. To bychom měli zapracovat do eh, této zprávy. Vždyť různé cesty vedou ke kvalitě a bezpečnosti. E, tolik z mé strany. E, děkuji a blahopřeji za tuto zprávu. E, Petr Líze hovořil již přede mnou a podporuji to, co říkal i on. Prosím, abychom tuto záležitost schválili co nejrychleji. Před několika měsíci jsem viděl, jak je to krásné, když někdo dostane nový orgán. Děkuji, Orest Rossi. Velice vám děkuji. V tomto případě se jedná o velice důležitý, ale citlivý text. Je to otázka anonymity, o které hovořili různí kolegové, ale to není ten nejdůležitější problém. Jistě důležité to je, ale kdo je ochoten darovat orgány nebo kdo je obdrží, to není hlavní problém dodržování toho anonymního statutu. To není možné. Tito lidé potřebují mít zajištěnou kvalitu darovaných orgánů a to je ten hlavní úkol. Je třeba stanovit zcela jasné podmínky, eh, které eh, prvky musí být splněny, eh, které orgány mohou být schopny převozu a transplantace. A tady mám eh, drobné pochybnosti. Pozměňovací návrh 31 hovoří o dárcovství orgánů od žijících dárců mezi eh, životními partnery nebo příbuznými. Dobře, možná je to dáno eh, tím překladem do italštiny, ale pravidla se u životních partnerů jedná o sezdané partnery ale když to jsou partneři, kteří spolu jenom žijí, nejsou se zdaní, eh, tak eh, tady eh, nevidím, že by tu bylo tedy právo na darování, protože se nejedná o právo plavný svazek. Po tomto vysvětlení, že se musí darování od žijících dárců Eh, omezit, tak tady potom vidím určitý eh, rozpor vůči 25 eh, v článku 18 máme uvedeno, že bychom měli chápat dárcovství od žijících orgánů jako doplnění od mrtvých dárců. Tedy v podstatě by se to mělo všechno omezit pouze na příbuzné nebo sezdané partnery, kteří spolu žijí. Na druhé straně by členské státy zase měly zkoumat, do jaké míry míry je možné vzít v potaz eh, dárcovství od žijících dárců. Tady máme jasný rozpor. Eh, další dotaz se týká bodu 32. Tady eh, pozměňovacího návrhu 32, tady se hovoří o očkodnění. To je jasné, že není možné platit za dárcovství orgánů. Musíme udělat vše proti komercializaci dárcovství orgánů. To je nám všem všechno velice dobře známo také e, jsme si vědomi veškerých rizik komercionalizace, ale pokud se očkodění jasně omezí e, na pokrytí nutných výdajů, cestovních, e, operačních výdajů a tak dále, Chtěl bych se také jasně vyjádřit k záruce další existence pracoviště. V některých státech je to jasně upraveno, v jiných ne, ale když ho hovoříme Eh, tady o omezení na ty náklady, tak eh, musí být jasné, že tedy dárce potom nestratí svou své pracovní místo. A dále pozměňovací bod eh, návrh 33. Tady je také jedna chyba. Týká se to osob, které utrpí nějakou újmu při transplantaci eh, je potom tedy eh, vyplacena náhrada. Tato výše se váže na obdobné náklady, které vznikají při eh, podobné transplantaci. To tedy znamená, když nějaká osoba v důsledku pochybení utrpí újmu, na zdraví. Možná eh, to nemá tedy celoživotní dopad, ale je to újma na zdraví. Potom to znamená, když není vyplacena přiměřená eh, neočkodné, eh, tak buď je tady problém v tom výchozím testu, nebo prosím, přeskoumejte, systematičnost textu, protože ten, kdo je dárcem, nemůže eh, přece eh, utrpět újmu v důsledku eh, takovéhoto pochybení. Dám slovo zástupci komise, je to generální ředitel Rýs. Snad by mohl také zareagovat na připomínky našich kolegů. Je to paní Bronko, prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajovi za odvedenou práci. Jsme vděční za velice dobrou spolupráci s panem Mikulášikem. I hned jsme mohli říci, že se o toto téma velice zajímá, je skutečně nadšený, eh, nadšeným způsobem vedl diskuse a svoji práci. Takže děkujeme, pane Mikolášiku, a těšíme se na další spolupráci v budoucnosti. Chtěla bych říci, že komise předložila tento návrh po dlouhé konzultaci a dlouhém období přemýšlení. Komise chtěla navrhnout text velice opatrně, tak aby eh, neměl dopad na dobře fungující současné systémy. Také bych chtěla říci, že návrh vychází z článku 168 a, a proto zde existují možná určitá omezení. Některé věci jsme chtěli řešit v rámci návrhu, ale kvůli právnímu, základu to nebylo možné. To je také důvod, proč máme směrnici na jedné straně a akční plán na druhé straně, což je další bod na vašem pořadu jednání. Jsme velice rádi, že zpravodaj souhlasí se všemi zásadními principy v návrhu a že mnoho pozměvacích návrhů se skutečně týká pouze detailní formulace. U mnoha pozměvacích návrhů eh, vidíme to, že postoj komise a parlamentu je podobný nebo se přibližuje. Zdůraznila bych některé body, u kterých mají někteří poslanci možná obavy. A chtěla bych zdůraznit, že hovoříme o směrnici. Směrnice na rozdíl od nařízení a ponechává určitou flexibilitu členským státům ve chvíli, kdy směrnici transponují nebo implementují do své národní legislativy. V té fázi je možné určité věci upravit, aby zohlednili vnitrostátní právní rámec. Bod, který jsem identifikovala a který vzbuzuje nejvíce připomínek, otázek a zájmu, je bod týkající se dobrovolného neplaceného dárcovství. A během konzultací a období e, přemýšlení jsme zjistili, že dobrovolnost je jedním z kritérií, která přináší kvalitu a bezpečnost. Text, tak jak je formulován, možná úplně eh, správně nezdůrazňuje, že zde tato souvislost existuje, ale ve skutečnosti opravdu existuje. A to je důvod, proč v rámci článku 168 komise zmiňuje eh, neplacené dobrovolné dárcovství. A chráníme dárce před tlakem. Nesmí obdržet platbu. A tímto způsobem nepřímo bojujeme proti obchodování s orgány, protože když zde není finanční motivace, není zde motivace pro obchodování s lidskými orgány. Takže eh, to, to je způsob, jak jsme dosáhli té dobrovolnosti. Pokud jde o vysledovatelnost, chápu, že zde existují určité obavy týkající se toho, jak jsme mohli dosáhnout té správné rovnováhy. Eh, návrh komise se ale snažil začlenit princip správné rovnováhy mezi ochranou identity dárce a vysledovatelností orgánů. Například, kdy dárc, u dárce je zjištěna, zjištěn AIDS, je třeba vysledovat a příjemce tohoto orgánu. A dárce orgánu může být také dárcem tkáně a to by mělo tedy, nějaká jeho choroba by měla vliv na mnoho dalších příjemců, takže to je velice důležitá otázka. My jsme dlouho přemýšleli o tom, jak zde nalézt rovnováhu. Je možné, že zde existuje lepší formulace, kterou navrhl ochránce osobních údajů. A to je tedy něco, co můžeme zohlednit ve formulaci. Také zde byly obavy týkající se eurotransplantu. Musí být zajištěno, aby eurotransplant eh, fungoval, jak funguje do posud. Myslím si, že všichni uznávají eh, dobro, dobře odvednou práci v této oblasti. Návrh byl dobře vypracován. Článek 22 má za cíl zajistit, že nebudou existovat žádné překážky pro prosazování Eh, aktivit systému, jako je eurotransplant. Eh, zazněla zde, eh, zaznělo zde přání, aby existovala Evropská karta dárců. To přesahuje právní základ a přesahuje to, to co je povoleno podle článku 168. Nemáme jednotný systém dárcovství orgánů, který by byl uznáván ve všech členských státech. Zaznělo zde, že bychom se měli poučit z praktik, které existují v členských státech. Já nechci předcházet dalšímu bodu na pořadu jednání, ale máme akční plán, který řeší přesně tyto otázky. A pokud bude mít, budu mít možnost o tom hovořit v rámci dalšího bodu na pořadu jednání, budu velmi vděčná. Děkuji. Eh, děkuji vám. Pane zpravodaji, pokud chcete, můžete ještě doplnit tento bod. Ano, děkuji vám za udělení slova. All of you. A... Milí kolegové, dovolte, abych vám všem velice poděkoval. Všem, kteří se zúčastnili diskuze a byli tak laskavi a vyjádřili se ke zprávě. Poznamenal jsem si všechny vaše připomínky, obavy a chtěl bych vás ujistit, že nechci prohlubovat a protahovat dnešní diskuzi. Budu se snažit spolupracovat s vámi na bilaterální bázi a přizpůsobit text jak to jenom bude možné, zapracovat vaše připomínky a budu se snažit v některých případech nalézt lepší formulace a nebo zachovat eh, merit vašich pochybností a eh, ten směr kterým se text ubírá, který bychom měli obhajovat. Byli jsme zvoleni do tohoto parlamentu a domnívám se, že je důležité vyslat jasný signál v této diskuzi, v této oblasti, kdy Evropa potřebuje více eh, dárcovství orgánů pro transplantace a všichni jsme se shodli, že proto se eh, této oblasti věnujeme. Děkuji. Snad bych jenom krátce eh, navázal na to, co řekl pan Rosy. Zřejmě došlo k určitému nedorozumění. Chtěl bych vás ujistit, že to rozhodně není problém obsahu, ale možná jenom nesprávné formulace. Já jsem chtěl také vyjádřit možnost, že žijící dárce může utrpět újmu na zdraví. Paní Parvanová a další, kteří jsou lékaři profesí, vědí, že mohou vzniknout eh, eh, zdravotní komplikace po vlastním dárcovství. A já jsem chtěl uvažovat o takovýchto případech. Jsou to osoby, které darovaly orgány a potom eh, se sami dostanou do eh, zdravotních problémů, takže by měla být nějaká možnost náhrady nebo odškodnění, ale eh, o tom samozřejmě můžeme ještě přemýšlet. To je specifický vlastně běžný osobní přístup. Chtěl bych vám velice poděkovat. Chtěl bych poděkovat zástupcům komise. Setkal jsem se s vámi ještě, než jsem zahájil svou práci. A opravdu si cením vašeho konstruktivního přístupu, vaší spolupráce a těším se na spolupráci s vámi všemi. Bude mi potěšením když budu moci zareagovat na vaše pochybnosti, abychom dosáhli velice dobrého textu, který by mohl být schválen při našem jednání v přesnu, v našem eh, příslušném výboru a potom, abychom dosáhli prvé dohody na plenárním zasedání v Dubnu ve Štrasburku. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Mikolášik, za vynikající zprávu a vážení kolegové. Eh, termín pro pozměňovací návrh je 11. únor 12 hodin a budeme se snažit eh, zde prosadit nový postup tak, eh, aby pozměňovací návrhy byly předávány online. V následujících dnech k tomu dostanete ještě detailní eh, informace o tom, jak postupovat. Eh, jistě bude nutné také příslušné osoby vyškolit. Je to nový postup, především tady v tomto výboru jsme to ještě nerealizovali, v jiných výborech to již bylo vyzkoušeno takže v souvislosti s tímto textem budeme eh, postupovat eh, elektronicky. 16. března toto bude schvalováno ve výboru a potom v dubnu na plénu. Budeme pokračovat s bodem 20 a dávám slovo panu Perlo Rodriguezovi aby eh, nám eh, pohovořil o zprávě na eh, téma, které je doplňující v souvislosti s tím, o čem jsme právě hovořili. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. A pokud bych nyní měl předložit praktickou jednoduchou definici, když bych to měl velmi zjednodušit, tak bych chtěl říci, že návrh, který bych chtěl prezentovat, je nezbytným doplněním pro dobrou eh, implementaci směrnice eh, na pět let tohoto akčního plánu i pro budoucí praxi, eh, kterou budeme ještě dále hodnotit. Všichni znáte tento text, a proto eh, tedy nebudu eh, probírat eh, detaily. Chtěl bych zde pohovořit jenom o určitém obecném posouzení a chtěl bych uvést několik příkladů, abychom mohli dále diskutovat, i když je pozdě odpoledne. Jde tedy o nezbytnost spolupráce v určitém konkrétním bodě a o koordinaci v rámci akčního plánu tak, aby počet orgánů ke transplantaci byl navýšen a možná, že to je určité opakování, i když tedy počet dárcovství je příliš nízký. Máme na 6 tisíc pacientů na seznamu, kteří čekají na transplantaci a téměř každý den zemřou dva pacienti, kteří nedostali příslušný orgán. Mí předchůdci již o tom také hovořili. Existují tedy určité příklady v tomto textu, které také v bodech odůvodnění vše vše vysvětlují a jde především o dva latentní eh, výsledky, které chceme dosáhnout. Na jedné straně eh, chceme eh, dosáhnout v této oblasti, která je velmi citlivá, skutečné Evropské unie. Chceme se snažit o dosažení kompromisů, o koordinaci, tak, aby společný cíl mohl být realizován ve smyslu eh, provádění eh, evropských eh, návrhů. Jistě nebudu nelojální, ale musím říci, že řeči o solidaritě států je, jsou pouze mýtem. Ani ve Španělsku nejsme více solidární. Podle nejnovějších údajů nejméně 13 států zjistilo na základě ankety, že více občanů jsou, eh, je ochotno darovat orgán, tedy více, než eh, jak to bylo vyjádřeno ve Španělsku. 35% eh, to je ochota dárcovství orgánů ve Španělsku, ale existují státy, kde tato ochota je pouze jednoprocentní. Existuje mnoho důvodů pro takovýto postoj. Velmi Velmi často je rozdílná osvěta v této oblasti, jak tedy mezi příslušníky zdravotnických povolání nebo také ve veřejnosti. A národní systémy prostě fungují podle nejrůznějších systémů a rytmu. Právě proto Potřebujeme jaksi evropský systém, který by umožnil vše zlepšit a urychlit.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 Hovoříme také o zárukách kvality a disponibility orgánů a také o dalším vzdělávání v každé nemocnici. Toto musí být zajištěno a proto potřebujeme koordinátora eh, nemocnic a eh, každého školícího střediska, to z transplantačního střediska. Právě proto potřebujeme i takové nemocnice, kde se pustí do všeho, co je zde popsáno. Dnes odpoledne již bylo několik několikrát řečeno, a jistě je vhodné to ještě zopakovat, že se musí jednat o dobrovolné dárcovství, eh, které bude bezplatné eh, ne tedy ve smyslu té osvěty, ale čistě jako kolektivní záruka. Jinak bychom tento systém vůbec nemohli eh, zaručit. Nemůžeme hovořit o prodloužení života člověka, pokud Eh, eh, bychom nevycházeli z bezplatného dobrovolného dárcovství. Eh, v souvislosti s tímto tématem musíme také jasně říci, že v návrhu je zakotveno to, že očkodnění nákladů, ke kterým dojde k, v souvislosti s transplantací, není vyloučeno, ale očkodnění nebo převzetí nákladů to není nic, co by bylo propojeno s dárcovstvím jako takovým. Ten, kdo daruje orgán, ten může počítat jenom s etickým uznáním, což platí také pro případ oběti eh, třeba dopravní nehody. Samozřejmě, že i tento text může být ještě vylepšen, jako každý jiný, nejenom obsahově, ale musíme říci sám, také strukturálně a já sám předložím určité pozměňovací návrhy. Někteří stínoví zpravodajové se vyjádřili také v tomto smyslu, když jsem s nimi hovořil. Některé odstavce by bylo možné lépe uspořádat. Každý návrh na zlepšení textu může přespět k tomu, aby tento akční plán byl dobrým doplněním směrnice, kterou vítám. A to jsme si také řekli se stínovými zpravodaji. Souhlasím s tím, že vše je nutné realizovat co nejrychleji. Možnost dohody je před námi, ale jedná se o takový krátký projekt, který eh, není příliš veliký veliký a je však nutné postupovat disciplinovaně. Ve všech těchto aspektech jako dobrovolnost, bezplatnost, převzetí nákladů a dalších aspektech, které nám leží na srdci, které jsou propojeny, by měly být ponechány. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, pane zpravodaji. pane Líze. Ano, děkuji, paní předsedající, děkuji kolegovi Perejo za jeho velice dobrou zprávu. A ještě jednou blahopřeji, já jsem to také řekl paní ministrini a i pan Perejo je Španěl a Španělsko je mistrem Evropy v Kopané a také mistrem Evropy ve skutečném dárcovství orgánu. A zpráva na to již upozornila. Není to dáno tím, že by Španělé byli ochotnější darovat orgány než jiní Evropané, ale ve Španělsku Německu je to lépe zorganizováno. U nás v Německu, ale možná i v jiných eh, státech eh, jsou orgány, které se nesmějí odebírat, i když eh, pacient má dokonce dárcovský průkaz a nebo jeho rodinní příslušníci by s tím souhlasili, pokud by se někdo o to postaral a já se domnívám, že je to obrovský skandál. V mnoha zemích je ochota darovat, ale není tu nikdo, kdo by byl ochoten to zorganizovat. Jistě je to náročné a já to nechci vyčítat bezpodmínečně lékařům. Když se v nemocnici zabývají záchranou spousty lidí, tak eventuálně nemají čas, aby se starali o zemřelého, aby ho připravili na dárcovství orgánů a také vedli jednání s pozůstalými. Proto řešení koordinátora pro transplantace je slibné, protože jsou eh, to lidé, kteří nebudou eh, zdržování jinou prací a budou moci dárcovství zorganizovat. To je důležitý bod, který bychom měli podepsat právní otázka, eh, zda eh, budeme mít eh, řešení s poskytnutím souhlasu či ne, není tak rozhodující, to se prostě dá zdokumentovat. Je důležité, aby se o to prostě někdo postaral. To je nesmírně důležitý bod a je dobré, že ho zpravodaj vyzdvihl. Souhlasím s tím, že návrh zprávy je dobrým základem, na kterém bychom měli společně dále pracovat jako u zprávy Adamo z roku 2008, bych chtěl navrhnout, abychom e, sformulovali nadpisy, aby byla zpráva čitelnější, sestávala se z několika e, na sebe navazujících kapitol. To je jenom takový návrh a potom jeden bod, který je stále citlivý a kontroverzní. E, je to dárcovci od žijících dárců. Dobrou linii jsme nalezli. Je to doplňkové. Je jasné, že Eh, ochota k dárcovství eh, neklesá u zemřelých a eh, dárcovství od žijících dárců je vždy problematické. Uvedu jeden příklad z Německa před něk- kolika lety se představil jeden Izraelec s údajným bratrancem z Moldávie na jedné klinice. Dárcem měl být Moldavec, příjemce Izraelec a to klinika zamítla, protože se jednalo o dárcovství za úplatu, ale jiné centrum transplantaci povedlo. Případ byl vyšetřován, ale to ukazuje u e, dárcovství od žijících dárců, když je to jenom takto proklamováno, eh, že jsou eh, ve hře opravdu peníze a že to narušuje zásadu eh, zúplatného dárcovství. Druhá část hovoříme zde o širších kritériích dárcovství, to bychom v podstatě měli podpořit. Já jsem například pro takzvané old-to-old programy dříve se říkalo, že od 60, od 70 osoba již nepřipadá v úvahu jakožto dárce, což je eh, medicínsky zastaralé. Jistě orgán 75-letého eh, člověka můžeme dát člověku, kterému je 75 let a který na něj čeká. I u eh, mladšího pacienta možné, měli bychom být flexibilní, ale jsem Eh, kritický, kdy do toho začlenujeme non-heartbeating donors. Eh, to je v některých členských státech nesmírně citlivá otázka. Jakožto kritérium jsme zvolili volili Moskovou smrt, když se odebírají orgány od pacientů, kde Moskva smrt nebyla prokázána, to by mohlo důvěru v dárcovství a ochotu k dárcovství opravdu narušit. A nakonec jeden důležitý bod v článcích 23 a 24 Spravodaj se opírá o boj proti obchodování s orgány a turistikou za orgány. To je důležité a budeme mít příslušné návrhy. V bodu 24 ke konci je uvedeno, že jsme toho názoru, že i ti, kteří e, e, jsou zapojeni do transplantační turistiky, e, musí být stíháni a sankcionováni. Vím, že se o tom právě diskutuje ve Španělsku. Jistě je třeba postupovat opatrně, abychom pacienty příliš trestně nes stíhali, protože to jsou pachatelé o oběti současně, když například pacienti z Evropy odletí do Indie a tam za úplatu eh, dostanou orgán, ale eh, měli bychom se na ně dívat a přistupovat k ním jako k pacientům a přesto je to přestupek, dělají něco nepravého a především bychom se na to měli důkladně podívat. Obdržel jsem informace o tom, že některé zdravotní pojišťovny v EU pacientům dokonce doporučují, aby eh, odletěli do ciziny a že jim to dokonce hradí z veřejných zdravotnických systémů. Eh, obchodování s orgány jako takové eh, to je oblast, proti které bychom měli energičně vystupovat. Je to celá řada návrhů, které s radostí předložím jako pozměňovací návrhy. Například se konalo valné schromáždění VHO v květnu a Evropa by měla vystupovat a hovořit jedním hlasem a jasně se e, vyslovit proti obchodování s orgány a také bychom do toho měli zapojit Europol. Europol se stále ještě nestará dostatečně o toto téma. Europol měl za úkol se věnovat této eh, otázce a provedli své eh, takový průzkum v členských státech, zda eh, se tím zabývali a následovala odpověď, že neexistuje obchodování s orgány, ale novináři zjišťují, že instituce samozřejmě kriminální organizace v 27 členských státech jsou zapojeny do obchodování eh, s orgány. Eh, transplantace se nekonají eh, na půdě EU, ale to zprostředkování ano. Europol to vyloučil, a mě to opravdu zlobí. Normálně se domnívám, že Europol by měl mít více informací než Rada Evropy nebo novináři, kteří to zkoumají se svými omezenými prostředky. Europol je tady proto, aby neodhaloval to, co se eh, odehrává ve skryku, skrytu a nepodívat se jen tak povrchně. Nikdo nám tady nic nehlásil. Měli bychom tedy ještě jednou apelovat na Europolu, aby se ujal řešení tohoto problému. Těším se na spolupráci s spravodajem, se stínovými spravodaji děkuji za pozornost. Děkuji panu Lízenu Antonia Paranova. Uh, uh, paní předsedající, já už jsem prezentovala názor eh, Frederik, paní Frederiky Rýze. Eh, já bych chtěla říci, že poukazuje na to, že obě zprávy informují o podobných věcech, to znamená, že není třeba všechno opakovat. Já bych chtěla uvést jenom jednu záva, eh, závažnou poznámku pro všechny, eh, kteří nejsou lékaři. Eh, jde o případ žijících osob, žijících dárců. A dochází k tomu, že délka života příjemce se v některých případech prodlouží, ale ne ve všech případech. A příjemce totiž někdy může odmítnout orgán, nebo jeho tělo může odmítnout orgán a během života dostává imunosupresory, které mají vliv na jeho zdraví. A pokud je o žijícího dárce, a samozřejmě pokud mu odebereme orgán, bude to mít velice negativní vliv na, jeho, na délku jeho života a na kvalitu jeho života. A toto je samozřejmě něco, e, co musíme zvážit z lékařského hlediska. Musíme si uvědomit, že je zde eh, riziko obchodování. Eh, nehovořím o právním systému, hovořím o organizovaném zločinu, o případech, eh, kdy lidé z Evropy budou jezdit na transplantace do Pákistánu, to je velice populární destinace. To vedlo k tomu, že pákistánská vláda musela zavést některá přísná opatření, aby tomu předcházela. Zároveň eh, zde existují kanály organizovaného zločinu, které se soustředí na to, aby příjemci dostávali orgány. Musíme mít tedy na paměti to, že toto téma je třeba sledovat a nesmíme podporovat eh, takovéto zločinecké praktiky. Děkuji vám. Paní Brunko za komisi. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajovi za velice pozitivní zprávu týkající se akčního plánu komise. Tak já jsem to aspoň vnímala. To je určitý doplněk k navrhované směrnici. Akční plán byl komisí přijat na konci roku 2008 a v současné době je implementován. Samotný akční plán se soustředil na deset konkrétních priorit. Diskuze s členskými státy přinesla přidanou hodnotu. Soustředili jsme se tedy velice, na velice konkrétní výměnu informací, na organizační aspekty, jak by členské státy se mohly vyměňovat informace a zlepšit svoji situaci a tak dále. Takže máme zde 10 prioritních akcí, které jsou rozděleny na podakce. První věc, o které hovoříme, jsou indikátory. Není možné hodnotit akční plán, pokud nemáte společné indikátory, ukazatele. Takže to byl jeden z prvních kroků, které jsme zavedli v roce 2009. Další dvě věci byly prodiskutovány v roce 2009. Byly to věci, které mohou přinést eh, rychle výsledky. První věc bylo řešení organizačních aspektů a snaha rozšířit tu existenci koordinátorů pro transplantace v nemocnicích. A na e, tuto věc poukazovaly mnohé organizace na to, že dochází ke ztrátám orgánů, k nevyužitým příležitostem. Takže koordinátoři pro transplantace, to byla priorita roku 2009 a bude dokončena v roce 2010. Další prioritou v roce 2009 bylo školení školitelů. To znamená, že školíme lidi, kteří později mohou eh, školit v nemocnicích, jak je možné celý systém zlepšit. Máme pravidelná setkání s členskými státy, abychom zajistili, že tento proces se nezastaví. Prioritou pro rok 2009 bude vyměnit si informace týkající se zlepšování kvality a V některých členských státech existují programy zlepšování kvality a e, jsou ochotny sdílet informace a dokumentace s ostatními členskými státy. E, já doufám, že to se stane e, přirozenější věcí uvnitř společenství, pokud jde o transplantace a identifikaci dárců. Chtěla bych reagovat na jednu připomínku eh, týkající se Europolu. Pokud já vím, Europol, ačkoliv ho nazýváme policií, má pracovní postup, který je následující. Nejdříve potřebuje oficiální stížnost členského státu předtím, než může zahájit vyšetřování. Je to tak, jakási druhotná policie. Vzhledem k tomu, že nikdy nebyla předložena žádná takováto stížnost eh, u Europolu, eh, nemůže to Europol řešit. Pokud jde o obchodování s orgány, v současné době existuje právní rámec pro postihy. Rada v nedávné době přijala revizi rámcového rozhodnutí týkající se obchodování s, lidským, eh, s lidmi a obchodování s orgány je v tomto textu také zahrnuto. Takže existuje rámec, právní rámec na úrovni EU týkající se obchodování s orgány. Pokud jde o akční plán, eh, plánujeme přeskum v polovině období v roce 2000. 12. Tento přeskum nám umůže eh, změnit cokoliv bude potřeba pro další období akčního plánu. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Přejete si ještě doplnit eh, některé poznámky? Gracias, señora presidenta. Y... Ano, děkuji, paní předsedající. Jen krátce. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, stínovým zpravodajům eh, panu Lízemu, paní Baranová za eh, obsah svých poznámek. A to, co zde předložili, ještě také dále zpracuje. Měli bychom o tom dále ještě diskutovat. Darts se žijící ve smyslu poznámky pana eh, Lízeho. Zde bychom měli oba dokumenty dobře propojit, tedy směrnici a akční plán. Eh, paní Varanová, je pravda, že oba projekty musí být koordinovány. Přesně to, co eh, se týká společných zážitostí, by mělo být koordinováno. V některých jednotlivých jednotlivých bodech jsme také hovořili o kritériích, která jsou nezbytná pro zjištění původu orgánů a nesmíme přitom zapomenout následující. Když 30 či 35 let je nejlepším věkem pro transplantaci, tak bychom toto měli také mít na zřeteli. Samozřejmě, že technika se dále vyvíjí a možná, že i proto je možné navýšit věk v momentě transplantace. Pan Líze také řekl, že žádný orgán by se neměl ztratit, eh, protože je nedostatek informací, postupů, údajů o rodinných příslušnících, tak abychom věděli, že dárce je ochoten darovat orgán. To je náš cíl. My chceme mít úspěch pro všechny, jak pro občany, tak i Evropský parlament. Děkuji, pane zpravodaji, a blahopřeji k kvalitní zprávě. Stejně jako v minulém případě, pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 11. února a to stejným postupem. 16.3. se bude hlasovat ve výboru a v dubnu potom na plenárce. Nyní přejdeme k otázce k ústnímu zodpovězení paní Rivazi. Eh, prosím, máte slovo. La commission répond avant la question Voilà. Komise by měla nejdříve odpovědět eh, vlastně. Euh, Dobře. Takže dávám slovo nejdříve komisi, eh, která může odpovědět na tuto otázku a paní Rivazi bude moci poté ještě předložit doplňující eh, otázku. Prosím tedy komise, eh, aby odpověděla. Uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Otázka, kterou předložila paní Ritazi, se týká mnoha eh, souvisejících otázek v souvislosti s H1N1 pandemií. Já jsem potěšen, že vám mohu předložit svůj názor na to, jak Evropská unie řešila pandemii H1N1. Není to jednoduchý úkol. zodpovědět na tuto otázku v této době. Tato pandemie trvá devět měsíců. A různé instituce, veřejné úřady odvedly skutečně velice dobrou práci. Mnoho z těchto úřadů pracovalo 24 eh, hodin denně, 7 dní v týdnu, snažili se eh, řešit situaci. Já bych chtěl na tomto místě eh, všem těmto lidem a kteří řešili pandemii, poděkovat. Od začátku pandemie v Mexiko komise zvýšila úroveň ohrožení a hovořila s ostatními stranami o pandemii, o tom, jak je možné situaci řešit, jaká opatření je možné zavést. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob mělo poskytnout hodnocení rizika a vědecké rady. Výbor pro zdravotnickou bezpečnost a řešil situaci týkající se vakcinace ohrožených skupin. V poslední době došlo ke kritice vlád za to, jak řešili pandemii. V současné době zde ale existuje také mnoho špatných informací. Například Naproti tomu, co říkali média, VHO nezměnila definici pandemii měsíc předtím, než pandemie byla vyhlášena. VHO definuje pandemii jako něco, co závisí na rozšíření eh, této choroby. Závažnost této choroby do definice zahrnutá není. Eh, doktor Chan již eh, zmínil tyto věci. A zároveň e, existuje kritika týkající se toho, kolik peněz členské státy utratily na vakcínách. A členské státy se rozhodly sami, kolik vakcín koupí. Komise do těchto rozhodnutí nebyla zahrnuta. A komise nezasahovala do, smluv, do smluv mezi poskytovateli vakcín a E, členskými státy. E, to znamená, že nemohla rozhodnutí členských států ovlivnit. E, nemáme dostupné údaje, pokud členské státy nám tyto údaje poskytnou, předložíme je také parlamentu. Chtěl bych zdůraznit následující věc. Členské státy čelily těžkému úkolu, když se měli rozhodnout, kolik vakcíny nakoupí, a protože nevěděli, jaký bude rozsah pandemie. Tato nejistota vedla k tomu, že členské státy učinily preventivní opatření, připravili se na nejhorší a doufali v nejlepší. Z tohoto důvodu je nefér eh, nyní kritizovat eh, moudrost těchto rozhodnutí. Když členské státy činily rozhodnutí, uvažovali na tom, o tom, co je třeba udělat, abychom chránili naše občany nejlepším způsobem proti potenciální nebezpečné pandemii. A to bylo pouze před několika měsíci. Komise aktivovala určité iniciativy, aby pomohla členským státům, které neměly smlouvy týkající se nákupu vakcín. Pomáhala jim s postupem a poté vytvořila virtuální zásobárnu vakcín v rámci které docházelo k výměně nadbytečných vakcín mezi členskými státy. A rovněž členské státy přispěly, nebo komise přispěla k zásobárně VHO. A pandemie ještě neskončila, to bych chtěl zdůraznit. V západní Evropě a v severní Americe a se virus nešíří, e, šíří se ale ve východní Evropě a v Ázii. A tento virus je geneticky nestabilní. Nikdo nemůže vyloučit možnost, že tento virus e, zmutuje. Doufejme, že nezmutuje k horšímu, ale spíše k lepšímu pro nás. Pokud by zmutoval k horšímu, potom by byly vlády obvinovány z toho, proč nenakoupily více vakcíny. E, toho jsme svědky v některých členských státech. Komise v současné době analyzuje eh, to, eh, co může být, jak se můžeme poučit eh, z této situace. Belgické předsednictví plánuje konference týkající se hodnocení této situace, ať už jde o management, nákup zásob a tak dále. Doufáme, že se více dozvíme a že v budoucnosti budeme schopni reagovat lépe. Pokud jde o strategie vakcinace, komise vždy poukazovala na to, že tato strategie vždy vychází z, v současné době z dostupných údajů. Odpovědnost za strategii ale je vždy na členských státech a ty musí zohlednit národní priority. VHO a komise nadále zdůrazňují, že vakcinace je nejlepším řešením pro pandemii. Stále ještě je zde mnoho lidí, kteří eh, mohou mít velké komplikace v důsledku infekce. Jsou to především lidé, kteří mají chronická onemocnění a těhotné ženy. A nejvíce lidí, kteří zemřeli v rámci této pandemie, pocházelo z rizikových skupin skupin. Tyto skupiny ale postihovaly jiné skupiny lidí, eh, tyto, tato eh, pandemie ale postihovala jiné skupiny lidí než eh, sezónní chřipka. V Evropské unii v současné době jsme vakcinovali více než 39 milionů lidí, což je asi 7,7 evropské populace včetně 35 milionů lidí, kteří byli eh, vakcinováni eh, bez eh, vakcíny, které byly centrálně povoleny. 260 tisíc těhotných žen bylo vakcinováno. Vedlejší účinky, které byly doposud prokázány, nejsou závažné. Já plně věřím evropským Evropské agentuře pro léčiva. Je to odpovědná agentura, která eh, vždy má dostupné nejlepší informace týkající se farmakovigilance a týkající se rizika. Specifický systém, eh, který eh, fungoval pro povolení vakcíny, byl zrychlený proto, abychom ochránili naše občany. Byl eh, vypracován tak, aby eh, povolení vakcín bylo co nejrychlejší v případě pandemii. A takovéto systémy existují i v jiných partnerských zemích. A eh, plán komise z roku 2005 na připravení se na pandemii je v současné době revidován. Do konce tohoto roku bychom měli mít dostupnou novou verzi, která bude vycházet z toho, co jsme se naučili z pandemie H1N1. V současné době probíhají analýzy Analýzy provádí také VHO a tyto analýzy budou zohledněny v našem dalším plánu, tak abychom se mohli připravit na budoucí pandemie, protože ty určitě přijdou. Si, Madame Rivazi. Děkuji, paní Rivazi. Já vám velice děkuji, pane řediteli. Musím přece jenom přiznat, že vaše odpovědi mě bohužel neuspokojily. Dnes dopoledne jsem velice pozorně poslouchala zástupci VHO, který byl v Radě Evropy na slyšení a on řekl, že definice pandemie na rok 2009 byla změněna jeden měsíc před eh, vyhlášením. Takže prosím, poslechněte si průběh toho dnešního slyšení. A to eh, ukazuje něco jiného. Pro pandemii musí být splněna dvě kritéria. Závažnost onemocnění a za druhé rozšíření na větší počet zemí. Pan Fukuda řekl, že virulentnost onemocnění není kritériem rozhodující je eh, novodobost toho viru H1N1 jako nový virus, to eh, se muselo prokázat. Možná má některé společné prvky s virem, který existoval v 60. letech, ale protože došlo k tak značnému rozšíření, byly obavy, že by mohl způsobit větší škody a to nám právě činí velké starosti. Pokud se pandemie opírá pouze o geografické kritérium, o možný počet obětí, pak je dovoleno všechno. A stačí, aby eh, laboratoře měly v zásobě určité množství vakcín Některé evropské země se ptaly, kdo rozhodl o změnění eh, definice pandemie. To je tedy má první připomínka. A potom za druhé, vy jste hovořil o tom, že jsme použili princip obezřetnosti. Já jsem bioložka a domnívám se, že je dobré, že tento princip existuje a že je součástí eh, francouzské ústavy, ale virus se objevil v dubnu 2000 2009. Dobře, použije se tato zásada, vypracuje se plán opatření, ale to já komisi nevyčítám. Vy jste nesledovali vývoj na základě informací z jižní polokoule, protože tam se již vyskytl takový virus. Znali jsme výsledky z Austrálie, Argentiny a 5. května bylo eh, řečeno, ano, je to eh, virus, který má méně smrtelných obětí než sezónní chřipka. A proto musím komisi položit tuto otázku. Jak to, že jste tenkrát eh, nepřeskoumali opakovaně svou strategii? Vy přece máte koordinační funkci. A jak to, že jste e, neřekli, není důvod k obavám a k panice. E, při očkování se zaměříme na rizikové skupiny, ale nebude masivní e, očkování. Je to samozřejmě nakažlivý, ale ne tak zlý virus a došlo k nákaze pouze 7% obyvatelstva. Proto se ptám, jsou naše evropské orgány tak schopné, aby komise řekla, dobře, změníme strategii, není důvod k naléhavým opatřením, není důvod k panice, to jste totiž neudělali. Agentura EMEA má e, za úkol schvalovat vakcíny. A když říkáte, že e, jsou vakcíny opravdu bezpečné, tak jak to víte? Dokonce EMA se vyjádřila tak, že to byly velice rychle vyvinuté vakcíny. I Evropský výbor pro kontrolu a prevenci řekl, že se někdy tak rychle neobjevily vakcíny na trhu. A když se podívám na vedlejší účinky, francouzské úřady se tím zabývaly, když to zbilancujeme, nás to stálo 2,2 miliard eur. Na pětiletý boj s onkologickými opatřeními vynakládáme méně, máme méně úmrtí, ale také došlo k některým úmrtím po vakcinaci. A když se podívám například na Polsko, tam eh, padlo rozhodnutí neočkovat. Podle našeho názoru je to závažný virulentní virus, 25 úmrtí, ale nikdo nezemřel po očkování. Proto bych se chtěla zeptat, máte opravdu dostatek informací, postupujete dostatečně kriticky? Nebo jste orgán, který podporuje VHO? V roce 86 když eh, došlo k té katastrofě v Černobylu a k rozsáhlé kontaminaci. Pak se Evropa rozhodla, že došlo k značné kontaminaci potravin. Bylo to 310 bekerel a v Evropě bylo hodnoto, že u, zejména u mléka je přípustných 370 bekerel. VHO řeklo, že je to 2000, tedy podle VHO eh, bylo možné eh, také 2000 eh, jednotek konzumovat po kontaminaci céziem a a nyní se říká, že nad 20 bekerelů je nebezpečí po té černobylské katastrofě, ale to, co se stalo v případě viru A1N1, bylo slepé následování, zavřít oči a akce. Chtěla bych tedy říci, buď to takto necháme a zítra zašijeme stejnou situaci. Bude řečeno, objevil se nový e, virus, musíme vytvořit e, nějaký plán, obecná panika vypukne a laboratoře budou e, plánovat vakcinaci. Eh, kladu si otázku, zda nepotřebujeme vyšetřovací výbor, protože podle okolností můžeme ztratit na věrohodnosti mezi obyvatelstvem. Eh, řekne se VHO, jistě to se dá nějak prokázat, ale eh, tady jsou střety zájmů s farmaceutickými laboratoři. Pan Fukuda nám ty odborníky nechtěl jmenovat, možná chce eh, chránit některé osoby před negativními dopady, ale naše instituce pozbývají věrohodnosti. Já rozhodně neútočím na komisi, to je důležité. Já bych si jenom přála, aby komise lépe fungovala. Eh, evropské orgány musí začít lépe fungovat, protože kdyby se zítra stalo něco podobného, abychom byli schopni dobře zareagovat, abychom obnovili Eh, důvěru našich občanů, protože to by bylo to nejhorší, co bychom si mohli dovolit. Než dáme slovo dále, já bych eh, chtěla k tomu něco říci, i když to předsedající normálně nedělá. Já naprosto souhlasím s otázkou paní Michelle Rivazy. Já si myslím, že při nejmenším jedna čtvrtina poslanců o to požádala. Já se domnívám, že zásadní s ohledem na naše voliče, abychom postupovali transparentně. Evropské instituce, toho jsme byli svědky v minulých volbách, nemohou pracovat ve chvíli, kdy nemají důvěru občanů. Musíme se podívat na to, jakým způsobem naši občané byli proti nepovinnému očkování. Naprosto z pochybnili eh, svým přístupem po očkování ty informace, které měly dostupné. Pokud eh, necháme věci eh, tak, jak jak jsou, pokud se nebudeme zabývat tím, že informace nebyly úplně objektivní. A potom dosáhneme k tomu, toho, že budeme mít velké problémy v Evropě, které nikdo nezvládne, protože nikdo nebude důvěřovat informacím, které budou na veřejnosti dostupné. Pokud eh, chceme eh, zajistit to, co demokracie si vyžaduje, tedy transparentnost, potom musí být naše instituce schopné zasahovat eh, v budoucnosti. Pokud něčeho takového chceme dosáhnout, v případě, že budeme mít v budoucnosti epidemii, potom musíme vyjasnit to, k čemu došlo v tomto případě. Nejde o to někoho obvinovat, eh, na někoho svalit odpovědnost, ale jde o to, abychom eh, chápali celou situaci a abychom ji vyjasnili, abychom získali důvěru našich občanů. Paní Parvanová. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve technická poznámka. A toto je nesmírně důležitá věc. A pokud se podíváme kolem sebe, máme zde šest poslanců, eh, možná méně poslanců než zástupců komise. Já bych byla ráda, aby příště sekretariát zajistil, že zde bude více poslanců. Ve chvíli, kdy budeme hovořit o tak důležité otázce, o otázce případného založení vyšetřovací komise, eh, my bychom měli dosáhnout dohody, aby se o tom mohlo Eh, hlasovat v plénu. Pokud hovoříme o miliardách eur, já si myslím, že bychom měli tedy přezít odpovědnost. My zde nejsme žádným trestním tribunálem, my nehledáme oběť. Ale jsme voleni každých pět let. A každý z nás prochází touto složitou zkouškou. Komise, komisaři, zaměstnanci komise nejsou voleni. Ani eh, zaměstnanci ECDC, ani EMA. Eh, zaměstnanci tam jsou až do důchodu, ale my procházíme touto zkouškou každých pět let. Hodnotí nás naši občané a ti si kladou otázku, a, a my a teď samozřejmě jménem našich občanů požadujeme odpověď od komise. Jde zde o odpovědnost, jde, jde zde o transparentnost, protože když začala tato panika, Měli jsme v plénu velké slyšení a byla tam paní komisařka, paní Vasiliu. Tehdy přišla, předložila nám veškeré údaje a my jsme se dohodli, že podpoříme plán komise, aby doporučila členským státům, jak mají postupovat. Nyní se ukazuje, že údaje nepodporují to, o čem se hovořilo na veřejnosti a že eh, všechny ty informace, které byly na veřejnosti, nebyly podpořeny odpovídajícími úřady. A nyní máme 1045 mrtvých eh, v Evropě. Já neříkám, že to není velké číslo, ale ve srovnání eh, s počtem osob, které umírají každý rok v důsledku sezónní chřipky, je to skutečně málo, protože 220 eh, tisíc úmrtí nebo 40 tisíc až 220 tisíc úmrtí na sezónní chřipku je mnohem více. První a eh, varování pandemie se týkalo ptačí chřipky, a tehdy byla také varování ze strany VHO. A my jsme poté hovořili o tom, jak zajistit zásoby vakcíny, kolik mají jednotlivé členské státy přispět a tak dále. A nakonec 270 lidí na celém světě dostalo tuto chřipku. To je směšné. Já si myslím, že pokud se něco takového stane po třetí, potom se staneme určitým eh, rukojmím velice špatných eh, praktik, a velice špatných lobby, které z toho profitují. Pokud se zeptáme, kdo ehm, kdo z toho profituje, je to jasné. Máme zde srovnání eh, mezi jednotlivými členskými státy, francouzský případ, polský případ. Zdá se, že zde není žádná přijadná hodnota těchto kroků, které stály mnoho peněz. Nákladová efektivita by mělo být něco, eh, co bereme v potaz ve chvíli, kdy revidujeme naše plány. Především pokud děláme rozhodnutí pod tlakem. Toto rozhodnutí o ptačí chřipce bylo učiněno pod silným tlakem ze strany průmyslu, eh, ze strany lékařských kruhů a především pod tlakem ze strany médií. V některých zemích nebylo třeba, aby tam byla panika, ale média skutečně vytvářela tlak a celou věc ještě zhoršila. Požadovala od vlád a ministru zdravotnictví, aby investovali peníze. Pokud se podíváme na tento příklad z Francie, jak si učíme priority? Příklad ukazuje, že ve chvíli, kdy Sarkozy eh, vyhlašuje plán boje proti rakovině, eh, vyhlašuje využití méně peněz, mnohem méně peněz ve srovnání s penězi, které byly investovány do prevence H1N1. Musíme na její nalézt rovnováhu. Lidé s různými chorobami bojovali dlouho o pozornost v tomto parlamentu lidé s rakovinou dlouho bojují za to, abychom jim věnovali svoji pozornost. Každý Rakovina je mnohem eh, nebezpečnější. Musíme eh, tyto případy srovnávat. A my žádáme o informace, zasloužíme si odpověď a budeme se ptát tak dlouho, dokud nebudeme mít v budoucnosti konzistentní přístup. Nyní nehovořím o obětech, Hovořím o lidech, kteří musí mít na paměti, že ať už učiní jakékoliv rozhodnutí, toto rozhodnutí musí vycházet z důkazů a musí být nákladově účinné. Děkuji. Madame Kadenbach. Eh, děkuji, paní Kadenbach. Velice vám děkuji jsem vděčná za tuto diskuzi, za to, že ji můžeme vést v tomto rámci, protože vycházím z toho a dívám se na věci velice odlišné než eh, kolegyně, které vystoupily eh, na základě plánů a prevence. Máme pouze 1045 obětí. No, já bych nechtěla eh, tady dnes sedět a vést diskuzi, kdybychom přenášeli odpovědnost na komisi a na nás, že jsme neudělali eh, vše proti pandemii. Já si myslím, že je to eh, nesmírně důležité a eh, dvě nejmladší děti jsem také nechala očkovat, protože myslím důležité, když máme možnost odvrátit nějaké takové onemocnění. Co se týče prezentace paní ministrině Jiménez, která hovořila za přednictví a řekla, že jsme ještě uprostřed pandemie a to jsem slyšela i z úst zástupkyně komise a proto si myslím, že založit vyšetřovací výbor je předčasné, je legitimní eh, klást otázky a očekávat odpovědi, to je právo poslance. A já si myslím, že e, momentálně není sebe menší důvod, proč bychom měli e, založit vyšetřovací výbor. Děkuji. Žádá si prosím ještě někdo slovo? Není tomu tak? Tak mohu dát slovo ještě panu Rýsne. Děkuji za doplňující otázky. Já mohu jenom říci, že my si tyto otázky také klademe. Eh, my nejsme placeni za to, že sedíme a nemyslíme. My skutečně o těchto otázkách přemýšlíme. Jsou to velice dobré otázky. Já se budu soustředit na několik bodů. Paní Rivazy odkazovala na přijetí změn v definici. Definice pandemie je samozřejmě součástí mezinárodní regulace. Hovořilo se o tom v roce 99, poté v roce 2005 eh, a poté v roce 2009. My skutečně nevidíme zde souvislost. Eh, skutečnost mezi tím, že definice byla nějak pozměněna a tím, že poté byla vyhlášena pandemie. Závažnost onemocnění nikdy nebyla součástí hodnocení. A nyní se v rámci VHO diskutuje o tom, že by se to mělo zohledňovat. Definice pandemie je součástí celého procesu. protože podle toho se určuje stupeň 4, 5 nebo 6 pandemického ohrožení VHO. Paní Kádenbach zmínila plán jednotlivých vlád členských států. A vlády se dohodly na plánech a ve chvíli, kdy pandemie dostáhla, dosáhla stupňu 6, potom tyto plány se rozjely. Byly tedy implementovány. Byla zde tedy jistá souvislost mezi definicí pandémie, tím pátým, šestým stupněm a následnou akcí vlád. Já si myslím, že tento bod bude velice důležitým bodem při diskuzích. Včera e, doktor Chan Poukázal na to, že bude požadovat nezávislé hodnocení. Sledovali jsme to, co se stalo na Jižní polokouli. Ano, skutečně jsme to sledovali. Eh, experti od nás, experti z ECDC, eh, ve Stockholmu samozřejmě chtěli vědět více o tomto viru. Když jsme se podívali na situaci nebylo jasné, jak se věci máme. Mexiko je skutečně zajímavým případem. V Mexiku už jsme měli tři vlny tohoto viru. A v mnoha evropských zemích jsme měli pouze jednu vlnu. V Mexiku ale už probíhá třetí vlna tohoto viru není snadné pochopit, proč tomu tak je. Je zde určitá souvislost mezi teplotou a virem. Je tento vir aktivnější ve vyšších teplotách? To není jasné. A samozřejmě situace v jižní polokouli byla také důležitá, ale neposkytla veškeré odpovědi. A japonští experti, evropští experti, experti z VHO se shodli, že bychom měli pokračovat v tom, na čem se vlády dohodly v rámci přípravného plánu. Strategie vakcinace to, byla také, to byl také proces, který eh, řešili členské státy, který eh, řešila ECDC. Byl to proces, eh, který nebyl jenom rozhodnutím ECDC nebo komise, a bylo to rozhodnutí všech zúčastněných stran. Mnoho členských států se rozhodlo vakcinovat pouze určité skupiny, ne každého. A protože v mnoha členských státech eh, nebyl dostatek vakcín pro všechny občany, kteří by chtěli být vakcinováni. Eh, souvislost eh, mezi strategií vakcinace a potom samotnou vakcinací, samotným prováděním. V Evropě, v jednotlivých členských státech je situace různá. V některých státech byla byl podíl lidí, kteří byli vakcinováni vysoký, protože zde byla velká kampaň, a lidé se chtěli nechat vakcinovat. Takováto situace je mimo Evropu například v Kanadě, tam je hodně lidí vakcinováno. Ale v některých jiných členských státech byl přístup jiný. A občané byli rádi, že mají možnost vybrat si, zda se nechají očkovat nebo nikoli, ale byli rádi, že je vakcína k dispozici. Žádná vláda samozřejmě nechtěla předepisovat povinnou vakcinaci. To je něco, co se nenabízelo. Pokud jde o EMEU a hodnocení vakcín, a předsedkyně zasahuje. A pane řediteli, tlumočníci v 6.30 odcházejí, můžete to prosím skončit? Ano, já budu stručný. Pokud je o transparentnost, na začátku jsme byli velice otevření informací. A každý den mluvčí eh, odpovídal na otázky, snažili jsme se informovat veřejnost, snažili jsme se informovat vlády, byli jsme úzkém kontaktu s různými orgány, s různými mezinárodními institucemi. Snažili jsme se získat informace a šířit tyto informace. Pokud je o náklady a přínosy, to je samozřejmě eh, důležitá součást diskuse a také výzkumu. Doufáme, že pandemie skončí a je třeba vidět také ty pozitivní věci, ty přínosy. Paní Kádenbach zmínila, že eh, možná k pandemii nedošlo, nedošlo k takovým problémům kvůli tomu, že jsme jí dobře předcházeli. Podívejme se na Mexiko, na Ukrajinu tam byly větší problémy. E, z Mexika chřipka vyšla, v, na Ukrajině měli jiné problémy. A pro Mexiko byla situace problematická především proto, že e, to byla první země, kde se pandemie objevila. Na Ukrajině vznikly problémy z jiných důvodů. A my budeme sdílet informace, budeme v následujících měsících hodnotit situaci, přemýšlet o ní. Budeme jakékoliv hodnotící zprávy eh, ochotně s vámi sdílet a předložit parlamentu. Mnohokrát děkuji. Uvidíme se zítra v 9 ráno, budeme hlasovat.